Good afternoon, colleagues. We're going to make a start because we have a very long agenda this afternoon. Thank you to those colleagues who have come on time. As, as... Kolegové, já bych tedy zahájil. Nevím, jestli všichni kolegové přijdou včas. Nejdříve zde máme přijetí pořadu jednání. Pokud nejsou žádné připomínky, tak je to tedy tímto přijeto a já zde mám pár sdělení předsedy. Ze všeho nejdříve jazykový profil nebude se tlumočit do chorvačtiny a gilštiny. A pak zde máme doporučení koordinátorů podle pravidla 2. Jsou zde jmenování zpravodajů. Paní Grapini z SD byla jmenována zpravodajkou za automatickou výměnu údajů, pokud jde o výměnu s Českou republikou. Pan Štětina z EPP, automatická výměna dat, pokud jde o daktyloskopické údaje v Portugalsku. Potom institucionální kapacita pro automatickou výměnu údajů s Řeckem. Pan Bony z EPP zase byl jmenován zpravodajem 2017 52 Potom eh, systém ETAS a jeho pozměňující nařízení. Potom paní Jiménez Besiril byla potvrzena jako zpravodajka pro druhé čtení, pokud jde o návrh eh, rámcového rozhodnutí z 25.10.2004, kterým se zavádějí minimální ustanovení týkající se sankcí za obchodování s drogami. Paní Spinelli z GUE, mediální pluralismus, pan Pavel z SD. Následující zprávy byl jmenován zpravodem k následujícím zprávám. Výměna nebo tedy dohoda mezi EU a Mauriciem, Seychellami, Bahami, Bahamami, Antika Barbuda, EU a Federace Sen Nevis, pokud jde o krátkodobé zrušení víz. Takže podporujete tato doporučení ano. A potom tedy akty přenesené pravomoci. 18. září parlament dostal implementující rozhodnutí komise, kterým se pozměňuje rozhodnutí o přijetí pracovního programu pro rok 2017 a financování akcí v rámci Fondu pro azyl, migraci a migrační politiku. 19. září parlament dostal návrh prováděcího rozhodnutí, kterým se mění prováděcí rozhodnutí komise 1316 z 1. března 2017. To byl program DG Rights, týká se to financujícího rozhodnutí pro 2017. Přijetí těchto prováděcích aktů bylo sděleno všem členům LIBE v dopise z 22. září a byla stanovena lhůta pro předložení námitek. Pokud máte námitky, tak do 6. října 2017 informujte sekretariát. A budeme mít také elektronické hlasování dnes v 18.25, takže prosím, přineste si své elektronické hlasovací karty. Děkuji. A pak zde máme ještě jedno sdělení předsedy. Delegace Libe minulý týden v Tunisku. Tam byly také zástupci tuniské vlády a parlamentu, libyjské a tuniské občanské společnosti, mezinárodních organizací, UNHCR a Mezinárodní organizace pro migraci. Musíme zmínit také setkání s italskou pobřežní hlídkou. Delegace se sbírala informace z první roky, které se týkají kontroly hranice v této oblasti. Uvádím to proto, že se jasně ukázalo, že dlouhodobá řešení pro migraci jsou určitě nutná. Delegace měla ten pocit, že jsou nezbytná pro to, aby bylo dosáhnuto stability v regionu dodržování práv eh, migrantů i obyvatel jsou eh, pořád ještě prvořadou výzvou eh, s ohledem na činnost různých zločineckých skupin v této oblasti. Potom musíme také zmínit strategický plán pro spolupráci s Tuneskem, pokud jde o nárůst migrace. Pokud jde o legální migraci, tak tam jsou také důležité aspekty spolupráce s Evropskou unii, pokud jde o legální cesty migrace. Ve výboru Libe připravíme podrobnou zprávu z této mise v následujících týdnech, ale ta delegace jimž jsem byl členem, vás chtěla informovat eh, o těch eh, prvotních zjištěních, eh, která byla velmi intenzivní, jak si určitě dokážete představit, protože se to týkalo Libie a týkalo se to takových věcí, jako je migrace a tak dále. Pokud nemáte žádné otázky ke sdělením předsedy, tak se můžeme rovnou přesunout k bodu 3, což je minislyšení o vyhodnocení protidrogových politik a o stavu této záležitosti v evropské legislativě. Takže já vítám řečníky do tohoto minislyšení. 20. června roku 2017 Rada přijala druhý akční plán pro implementaci Evropské protidrogové strategie 2013 až 2020. A tím se bude Evropská unie řídit v následujících třech letech. Příspěvky, které dnes uslyšíme, budou od zástupců evropských institucí, agentur, expertů a jiných zainteresovaných subjektů a uslyšíme o tom, jak vypadá situace v oblasti protidrogové politiky v jednotlivých zemích a o tom, jak je třeba reagovat na evropské úrovni. Spoustu práce odvedli také naši zpravodajové, jeden z nich tady je a myslím, že se k nám přidají i další kolegové. Především děkuji našim řečníkům za to, že dnes odpoledne přišli a jsem si že uslyšíme velmi zajímavé prezentace. Takže zahájíme tím, že si vyslechneme několik prezentací. Já vás prosím, abyste se drželi časového limitu 8 minut abychom potom mohli vést také diskuzi. Takže prezentace budou trvat vždycky 8 minut, potom budeme mít 10 minut na to, co řekne komise, parlament a potom budeme mít Q&A. Takže prvním řečníkem je pan Danilo Balota, který je zodpovědný za institucionální záležitosti v Evropské observatoři pro drogy a drogové závislosti. Ten nás bude informovat eh, o nedávném vývoji v této oblasti na základě Evropské zprávy z roku 2017. Pane Baloto, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také kolegům a poslancům Evropského parlamentu. Je pro nás stí, že se zde dnes můžeme současně tohoto slyšení. Já uvedu jen čtyři body z těch mnoha, které byly zúč- tedy zveřejněny v naší výroční zprávě. Zmíním se o čtyřech důležitých bodech. Předávkování, za druhé nové drogy, nové látky, za třetí musíme hovořit o kanabisu a za čtvrté také hodnocení. Hodnocení, což je tedy téma našeho dnešního slyšení není dobrou zprávou, že už po třetí za sebou pozorujeme nárůst úmrtí v důsledku předávkování. Je to způsobeno tím, že pořád se ještě používá heroin, ale narůstají také syntetické opiat, opi, opiové látky, které tedy vedou také k těmto úmrtím. Bohužel tento nárůst pozorujeme všude, ve všech generacích, nejen u těch, eh, řekněme, starších uživatelů drog. A tady také jasně vidíme, že je možné předcházet předávkování v Evropské unii a je také možno snižovat jejich počet tím, že budeme mít eh, dobrou klinickou praxi, že se budou eh, předepsovat třeba substituční léčby. Máme důkazy, které svědčí o tom, že to funguje, ale také v některých zemích je to kontroverzní, není to politicky přijatelné, ale v každém případě je to věc, která vede k záchraně životu. Potom je zde také otázka resuscitace těch lidí, kteří se předávkují, protože jinak by zemřeli. Evropská agentura pro léčiva dostala tedy eh, autorizaci k používání jedné této substituční látky. Pak je zde další věc a to jsou tedy místnosti pro konzumaci drog, to je velmi kontroverzní, ale ukázalo se, že to vede ke snížení počtu předávkování. Na Lisabonské konferenci příští rok se bude debatovat o důkazech v této oblasti. Vydáme také evropského průvodce o tom, jak je možno v evropském zdravotnictví reagovat a budeme mít informace o tom, co funguje, co nefunguje v oblasti drog, především tedy v sociální a zdravotnické oblasti. Budeme hovořit o těch látkách, které známe, jak reagovat v jednotlivých skupinách, protože ty reakce jsou různé, pokud hovoříte o zranitelných dětech nebo o velmi starých eh, narkomanech nebo o, o migrantech či jinak zranitelných uživatelích. A potom jsou zde také zvláštní prostředí, třeba vězení anebo různé festivaly, noční život, takže budeme mít tedy tohoto průvodce. Nové psychoaktivní látky, to je druhý bod. Tento rok syntetické opioidy rostou. Tady nehovoříme o stejné věci jako v USA, tam je to řekněme, veřejné nebezpečí číslo jedna. Trumpova administrativa byla tedy přinucena k tomu, aby přijala tvrdá opatření, aby mohla čelit této národní krizi. My jsme ještě nedosáhli této úrovně, ale musíme tento trend také registrovat. Z tohoto diagramu vidíte, že notifikace nových látek narostly od let 2000 9, 10, 11 až do roku 2017 máme více než 200 <clears throat> látek, 240 látek, které se objevují na trhu. Každý týden se objeví dvě nové látky. V roce 2016 to bylo méně, nevíme, jestli je to kvůli kontrolám nebo kvůli jiným faktorům, ale je to věc, která nás nepokojuje a to jsou ty, ty modré sloupečky napravo, to jsou syntetické opioidy, které jsou velmi toxické, velmi silné. A také nové fentanyly v Evropě, ty jsou velmi znepokojivé, protože ty narůstají opravdu eh, rychlým tempem a stačí velmi malé množství k předávkování a s velmi malým množstvím je možno si hodně vydělat na trhu s drogami. A tady vidíte dávku heroinu a tady na druhé, nebo tedy v té třetí zkoumavce vidíte dávku karfentaminu. Ten vidíte, že je to opravdu velmi malá dávka, že ji skoro ani nevidíte. A Ozhaduje se, že s investicemi asi od 8 tisíc do 12 tisíc dolarů je možno vydělat až 5 milionů, takže to je opravdu věc, která má potenciál. Musíme také hovořit o kanabisu, protože to je nejvíce diskutovaná a nejvíce rozšířená droga v Evropské unii. jedna čtvrtina dospělých eh, zkusila kanabis eh, v Evropě. Ale toto jsou podle nás eh, uživatelé, kteří každý den používají kanabis, těch je asi 3 miliony, nicméně je to tedy velmi běžná droga, která se různě používá v různých zemích, jak to vidíte na této mapě. Zajímavé a důležité je, že každý rok a, a je zde tedy nelegální profit této drogy ve výši asi 90 milionů. Kanabis je droga, která reprezentuje 80 zabavených drog a 70 až 80 zatčených. Takže je to opravdu velmi důležitá, velmi prominentní droga na evropském trhu. A samozřejmě monitorujeme také to, co se děje s kanabisem ve státech a v Uruguayi, kde došlo ke změně legislativy. Dochází také k legalizaci v Evropě. Žádné vlády v současné době nezvažují legalizaci. Nicméně dekriminalizace těchto drog je velmi uh, debetována ve veřejném mínění, v médiích a také v národních parlamentech. PMCDDA se můžete zaregistrovat, abyste dostávali informace o nových politikách, abyste věděli, jak to vypadá s legislativou všude ve světě, abyste pochopili, co je to ta dekriminalizace, o které se tolik hovoří po té, co se stalo třeba v Portugalsku a také o revizi legislativy v oblasti kanabisu v Evropě. A konečně pár slov k hodnocení, pane předsedo, zveřejňujeme příručku, která vyhodnocuje protidrogovou politiku, protože si myslíme, že je důležité, aby země měly eh, vědecký základ, aby mohly své strategie vyhodnotit. Podle této mapy vidíte, že země mění své politiky. Ty země znázorněné tmavou barvou mají politiku, která se týká pouze ilicitních, nelegálních drog. Ty světlejší začínají řešit nejen nelegální drogy, ale také eh, tabák, alkohol a hrací automaty, prostě závislosti v širším eh, slova smyslu, takže mají takové širší strategie. Naše agentura se domnívá, že je velmi důležité všechny tyto strategie vyhodnocovat a zkoumat, zda jsou efektivní nebo ne. A pokud je zjištěno, že nejsou efektivní, tak podporuje v tom, aby došlo ke změně těchto strategií. Děkuji, děkuji za tuto velmi jasnou prezentaci. A nyní Ute Stigl z DG Home Evropské komise která je vedoucím jednotky pro organizovaný zločin a protidrogovou politiku a představí nám evropský plán boje proti drogám a bude také analyzovat plán na rok 2017-2020. Prosím. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za pozvání na tuto debatu. EMCDA nám poskytuje veškeré informace pro tvorbu politik, schromažďují analýzy, pokyny a nástroje k vytvoření protidrogové strategie a akčních plánů. Hlavním úspěchem nové drogové strategie, která funguje již několik let, je to, že zavádí společný strategický rámec celoevropský a poskytuje také pokyny k dosahování koncenzu v této oblasti. To je tedy hlavní úspěch této drogové strategie. Ta poběží až do roku 2020. hodnotíme první akční plán k provádění této současné drogové strategie. To se děje letos a vydali jsme sdělení, máme je na našich webových stránkách. Tam jsou výsledky toho hodnocení. Uvažujeme i o možných zlepšeních a ta se dostala do nového akčního plánu pro drogy, schváleného 20. června letošního roku. Nejprve k výsledkům hodnocení. Bylo zjištěno, co se týče kroků ke snížení poptávky po drogách, že dosahujeme pokroku, ale ty trendy jsou stále ještě smíšené. Obecně ta situace je pozitivní, co se týče dostupnosti léčby a dostupnosti preventivních opatření, ale nevyplývá z těch údajů nějaké udržitelné zlepšení, co se týče poptávky a, spojených tedy zdravotních a sociálních rizik. Co se týče snižování nabídky drog, díky spolupráci orgánů činných v trestním řízení se daří situaci zlepšit, ale z hodnocení vyplývá, že nabídka drog se víceméně nemění. Nevidíme žádné snižování v nabídce. Počet eh, zaznamenaných, eh, tedy zabavených eh, drog se za uplynulé roky neměnil a počet trestných činů spojených s drogami dokonce narůstá. Z mezinárodního hlediska dochází eh, ke zvýšené spolupráci v rámci EU i mimo ní. A Evropa eh, na různých fórech vystupuje stále jednotněji, co se týče problému drog. Výzkum a poznatky o drogách se rozvíjejí díky řadě aktivit. Ku příkladu síť eh, Detox e MCDDA, ta obsahuje kontaktní body ve všech členských státech, Turecku a Norsku a ta poskytují vstupy pro tvorbu politik na základě poznatků a informací o drogách. A pak máme orgány jako je Europol a CEPOL a ty také přispívají eh, ke znalostem, povědomí a lepším poznatkům o drogách. Závěr hodnocení tedy poznamenává, že zúčastněné subjekty dosáhly schody, že je potřeba v tomto procesu pokračovat, ale že potřebujeme nový akční plán pro drogy. Komise ji navrhla v březnu letošního roku a podařilo se ji schválit během malckého předsednictví v Radě v červnu tohoto roku. To není úplně nový akční plán, stále ještě je zarámován tou teď platnou strategií, která poběží až do roku 2020, ale přece jenom je tam řada nových věcí, o kterých vám teď povím. Co je tedy nového, co se týče sni- snižování poptávky po drogách? Máme tam kroky, které se týkají využívání nových technologií, informačních technologií eh, za účelem prevence, Tady se nabízejí možnosti. Existuje určitá studie, která se týká stárnoucích narkomanů. Tento problém jsme v minulosti neměli. A máme i kroky, které se zabývají zneužíváním drog ve zranitelných vrstvách, ku příkladu mezi migranty. A posilování opatření ke snižování rizika a e, škody e, třeba ve vězeních a kolega z MCDDA poukázal na nové důležité programy, jako třeba e, místnosti pro konzumaci injekčních drog. Hovořilo se tam o naloxonu v rámci toho injekčního plánu jako jedna z těch náhražek, které lze využívat k tomu, aby se zabránil úmrtí předávkováním. Ve, v pilíři snižování e, nabídky drog jsou také některé nové aspekty. Přikročili jsme k provádění ukazatelů, co se týče snižování nabídky drog v EU. Od roku 2013 tam došlo k rychlému schválení balíčku MPS a tady jsme již téměř u cíle ten balíček eh, se bude schvalovat pravděpodobně na druhém plenárním zasedání v říjnu. Eh, potom je tady krok, který eh, sahá tedy k násilným sankcím, řekněme k donucovacím ak- a- akcím, to má na starosti estonské předsednictví. A potom jsou zde nové technologie využívané pro prodej drog, ku příkladu pomocí Darknetu. Co se týče mezinárodní spolupráce, akční plán se zaměřuje na dosažení jednotného vystupování EU mezinárodně a reflektování eh, priorit eh, po schválení takzvaného dokumentu UNGAS, což je takové východisko eh, pro nás na mezinárodních fórech. A co se týče výzkumu a informací, máme nové kroky v oblasti eh, schromažďování informací v oblasti legislativy upravující kanabis. O tom se dnes hodně hovoří. A máme i kroky, které se zabývají propojováním financování teroristů, pašováním migrantů a obchodem s lidmi a pašováním drog. Takže to jsou ty novinky v akčním plánu. My se blížíme ke konci drogové strategie EU v roce 2020 a já doufám, že Evropský parlament se zapojí do vytváření nové strategie pro nadcházející léta. A konečně zde v této souvislosti chci říci, že nás čeká externí hodnocení eh, agentury EMCDDA. To teď brzy začne. A, uzav- a uzavře se asi ke konci roku 2019. A i tyto výstupy budou použity pro vytváření evropské drogové strategie. Děkuji. Teď tedy přikročíme eh, k třetímu eh, řečníkovi, Kantin Ližej. To je konzultantská eh, poradní firma. A pan Ližej je jedním z autorů studie, která se nazývá hodnocení evropské drogové politiky, kterou zadal výbor Libe a která vyšla loni v listopadu. Kolega tady měl být také dnes, ale bohužel se nemohl dostavit, takže pan Ližer má 10 minut na prezentaci této studie. Děkuji. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Ano, jmenuji se Ližer a pracuji pro poradenskou firmu, která hodně spolupracuje s Evropským parlamentem a s Evropskou komisí a konkrétně s DG Home především. A především vyhodnocujeme a provádíme hodnocení dopadu a podobné studie. James Keeger, bohužel, můj kolega nemohl dorazit, takže mm, tuto studii budu prezentovat sám. Tato studie e, měla mm, provést hodnocení evropské protidrogové mm, politiky a cílem bylo především poskytnout podklady, důkazy o globálním přístupu o to jsme hovořili již dříve, potom jaká je evropská legislativa a politika v boje proti drogám, to i o tom hovořili předřečníci a předřečnice, která hovořila o evropské úrovni a poté jsme se zabývali konkrétními státy a jejich politikami, jak jsou efektivní, zvážili jsme politiky v Německu, v České republice, Španělsku, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku a Švédsku. Tady se nepíše to, že i také jsme studovali tři neevropské země, abychom si udělali porovnání, a to Švýcarsko a konkrétní státy v USA. E, to se týkalo především konopí a mm, mm, mm, potom i protože jsme se zaměřili hlavně na konopí. A na základě těchto podkladů jsme vytvořili komparativní analýzu e, politik v těchto státech a interakce mezi tedy těmi přístupy globálními, evropskými a národními. Když jsme tady slyšeli, jaká je evropská strategie a ten dokument UNGAS, takže tím jsme se zabývali. Na základě těchto analýz, těchto podkladů jsme eh, analyzovali legislativní eh, různé návrhy různých politik. Komise, pokud vím, v listopadu nebo v prosinci 2016 zveřejnila dokument k tomuto a svá doporučení. Takže to, co tady uslyšíte, tak to již třeba bylo implementováno, a nebo již to i e, bylo za to v potaz v evropských politikách. Toto je, abyste si udělali obrázek, jaká je evropská politika. Asi to těžko přečtete, ale my jsme se e, Eh, zabývali tedy rokem, kdy byl plán vytvořen, rok 1993. Ten, to byl vytvořen takový základ pro schromažďování dat a podkladů, pro možnost monitoringu. Tato strategie, to je zásadní první, pokud se nemýlím, byla z roku 2005, pokud si dobře pamatuji. Ano, ano, teď jsme uprostřed druhé strategie již a tu jsme také hodnotili. A potom také jsme slyšeli, že ta síť eh, eh, expertů členských států, to je síť, která právě schromažďuje data a analyzuje eh, evropské politiky. Co je zajímavé na té strategii, na tom akčním plánu, že pět cílů, první dva, tedy politické cíle, snížit poptávku a škody páchané narkomanii a E, za druhé jsou to tedy trhy. Takže to, jsou, to je velice důležité potom a i s tím hodně pracují ty národní politiky. Další slide. I my, vzhledem k tomu, že máme málo času, tak nemůžeme projít všech 200 stránek dokumentu, ale apeluji na vás, abyste si ho přečetli. Je k dispozici na webu EP my jsme se snažili doložit různé věci a zabývali jsme se dvěmi konkrétními zeměmi, které mají odlišné cíle. To je zajímavé. Za prvé Švédsko, kde cílem této politiky je právě eh, mít společnost bez drog. Zajímavé je, že ve Švédsku eh, tato politika je propojena s dalšími Eh, politikami jako alkoholismus, eh, eh, kouření, doping a ta, ale samozřejmě velice tam pracují s tou myšlenkou snižovat škody, které páchají tyto závislosti. A zde i dokonce se hodně zaměřují v této politice na ty orgány činné v trestním řízení a na prosazování práva. A druhým extrémem je Portugalsko. Portugalsku tam se především zaměřují na snižování škod, které páchají drogy, zmírňování důsledků. Cílem Cíl této politiky je především eh, snížit eh, škody, které eh, to páchá u narkomanů, ale u celé společnosti. V mezi rokem 99 eh, a 2001 se i snažili snížit stigma, které nesou narkomani, snižovat kriminalizaci eh, těchto osob, jejich trestní stíhání a uvězňování a eh, zaměřit se na to z pohledu politiky zdravotnické. Zde Eh, i mm, zde mm, hodně se tam pracovali se zdravotníky, to znamená s těmi systémy léčby, terapie. To bylo zajímavé velice, jak v podstatě ty uživatele dostat do systému zdravotnické péče a ne do eh, systému trestního, což je ten tradiční přístup. Ano, takže takové mm, obecné poznámky. Zaprvé jsme zjistili, že zde existují určité překážky efektivní aplikace této politiky a zásadně, že tato politika je pouze jedním z prvků, který ovlivňuje užívání drog. Toto je třeba mít na paměti, poněvadž politiky mohou být efektivní, ale je třeba se na ně podívat v kontextu, ve kterém mají fungovat. A druhý prvek je, žádný členský stát eh, nezaznamenal nějaký výjimečný úspěch eh, při snižování míry užívání drog. Jedna z věcí, kterou musím zdůraznit, eh, je, že přes veškeré úsilí MCDD, která generuje zajímavé statistiky, tak způsob, jak se schromažďují ty ukazatele, tak ty způsoby, ty metodiky se liší mezi státy. Švédsko, jak to vypadá, má vysokou míru předávkování, eh, osob s předávkováním. To je spíše otázka metodiky než něco jiného, protože každá osoba podezřelá z předávkování se dostane do té statistiky, když to v jiných státech třeba by se tam nedostala. Dostala by se do jiné kategorie ve statistice. Třetí bod. Je zde takový trend směrem k tomu, že se zaměřují státy na snižování škod, které drogy páchají ve společnosti. Takže je to spíše z pohledu trestního práva tedy. A Potom akceptace a regulace konopí, marihuany, ano, jak řekli předřečníci také. Toto také i vytváří určitý trh v některých státech. Zajímavý příklad je Izrael. Například v minulém roce eh, se investovalo 100 milionů dolarů eh, do výzkumu eh, konopí, marihuany a léčebných účinků ve zdravotnictví a někteří v tom vidí potenciální oblast eh, mm, pro biologickou léčbu. Ano, a mm, je třeba tedy, aby se začalo o tom veřejně debatovat, protože jinak o tu biologickou léčbu ty země mohou přijít. Je třeba opět zúraznit význam EMCDDA, co, eh, jaké statistiky schromažďuje a Eh, že skutečně zahajuje různé veřejné diskuze zde i vydává doporučení pro hodnocení ano, a studie. A dále jsme hovořili o UNGASu. Tady došlo k určité revoluci, eh, protože tradiční je ten třípilířový eh, přístup, nyní se zavádí modulární sedmipilířový přístup. To je zajímavé, protože zatím tato diskuze eh, se vyvíjí. Návrhy politik. Zde bych chtěl zúraznit eh, ten předpoklad, eh, který jsem již zmínil. Hmm. Ano, naše studie byla zveřejněna v listopadu, takže některé věci již jsou v praxi. Ano, důležité je, aby ta politika se opírala o vědecké poznatky, o konkrétní údaje, a efektivita politiky je důležitá. Třeba příklad eh, eh, toho centra, What Works Center, to je velice důležité. Je třeba eh, vyhodnocovat efektivitu funkčních politik. Výzkum, který se zaměřuje na dopad politik, dopad drog na celou společnost, nejenom na konkrétní uživatele, ale podívat se na to ze širšího pohledu, dopad na celou společnost, jak je to s kriminalizací uživatelů drog a vyměňovat si informace mezi členskými státy samozřejmě. To je zcela zásadní. A e, druhá ta odrážka, ta se e, týká celé té diskuze o marihuáně, o konopí. Mm, zda tady vůbec o tom musíme mluvit, já myslím, že ano, určitě, protože zde mm, kolem toho se hodně teď diskutuje, ano, a dále eh, chceme, abychom přijali ten sedmipilířový přístup a co nejvíce ta evropská protidrogová strategie, aby byla v souladu s tím, co se děje na mezinárodní scéně. Takže to je vše za mě a bych rád odpovědět na vaše otázky, pokud nějaké budete mít. Děkuji, děkuji. Ano, na konci potom. Další je Jary Likus z Europolu a samozřejmě on je vedoucím oddělení eh, v oddělení pro závažnou trestnou činnost a organizovaný zločin. On se na to podívá z pohledu trestního práva. Takže prosím, máte slovo. Pane předsedo, děkuji za možnost zúčastnit se tohoto slyšení. Moje prezentace se zaměří na následující témata. Kriminální trhy s drogami, evropské hodnocení, drogových šetření, potom eh, vám také představíme eh, náš pohled na věc eh, a jak se díváme na budoucnost. Pokud jde o informace, které byly poslány Europolu v roce 2016, už to bylo o 19% více než v roce 2015. Nicméně v první čtvrtině roku 2016 to bylo 163 a v roce 2017 to bylo už 259. To jsou tedy ty případy podporované ESOK Europolem. My se zabýváme případy, které do kterých jsou zapojeny dva nebo více členských států. V roce 2013 dohromady bylo 3600 takovýchto skupin, které byly eh, pod šetřením a v roce 2016 to bylo už 5000. Týká se to především eh, obchodování s drogami, obchodováním se zbraněmi, eh, převaděčství migrantů a tak dále. Střednědobé vyhodnocení protidrogové strategie 2013-2020 došlo k závěru, že tato činnost nemá příliš eh, velký dopad na tento problém. Docházíme také k závěru, že nelegální obchodování s drogami je pořád největším eh, zločineckým trhem v EU a více než jedna třetina těchto kriminálních skupin jsou zapojeny do drogových eh, zločinů. Zároveň jsou také zapojeny do jiných eh, kriminálních aktivit, obchodování s padělky, obchodování s lidmi a převaděčství migrantů. Odhaduje se, že celková hodnota drogového trhu je 24 miliard eur ročně. Na základě hodnocení Europolu a Eurojustu v letech 2016 je méně než 2% těchto kriminálních výnosů skonfiskováno v členských státech EU. Pokud jde o další klíčové trendy, v oblasti drog v EU docházíme k závěru, že syntetické drogy jsou rostoucí hrozbou pro veřejné zdraví. Také online obchodování roste a také znečištění drog roste. Pokud jde o výsledky střednědobé revize protidrogové strategie, jsme zahájili také interní hodnocení a vidíme, že operační přístup, eh, pokud jde o snižování dodávek drog, drog by mohl být eh, vylepšen. Program, který by zajistil eh, implementaci našich doporučení byl tedy připraven nebo je v procesu přípravy dopad eh, všech kriminálních eh, řízení, pokud jde o drogy, bude posílen tím, že budou implementována tato doporučení. Stručně se zmíním o klíčových doporučeních Europolu, které by měly být implementovány, aby se zvýšil dopad na vyšetřování v oblasti drog. Především musíme propracovat spolupráci se spravodajskými službami z třetích zemí, protože většina drog pochází právě ze třetích zemí. E, Europol může vyměňovat osobní informace a soukromá data pouze s některými členský, e, třetími zeměmi a za určitých podmínek. V současné době se však žádné nevztahují na ty třetí země, které jsou klíčové z hlediska snižování obchodu s drogami. Právní mandát Europolu by měl být změněn, abychom mohli efektivně spolupracovat s relevantními třetími zeměmi. Také jsme připravili neformální dokument, který se týká toku informací ze třetích zemí a potenciálních řešení v této oblasti. Vypracovali jsme ho, pokud jde o převáděčství migrantů, ale může to být uplatněno na další druhy organizovaného zločinu musíme také sledovat eh, zisky a zvýšit jejich eh, zabavování. Existující právní informace musí být efektivně využívány v této oblasti, to je zjevné. A spíše než eh, ty nelegální komodity by se šetření mělo zaměřovat na organizace, které jsou do toho zapojeny. Je také jasné, že evropská legislativa o zmrazení a zabavení výnosu z trestné činnosti musí být efektivně uplatňována. Obchodování droga na in, s drogami na internetu roste, rostoucí objem elektronického obchodování komplikuje vystopování těchto drog. Poskytovatelé služeb by měli využít technologie, k tomu, aby mohl být takovýto obchod odhalen. Zároveň musí být také eh, povinné oznámit eh, orgánům činným v trestním řízení informaci o takovýchto mm, nelegálních eh, komoditách, s nimiž se obchoduje na internetu. Evropský soudní tvůr vytvořil, řekněme, rozdrobenou právní základnu, pokud jde o vymáhání zákona v této oblasti. Některé členské státy pořád ještě mají legislativu, která zajišťuje telekomunikačním společnostem právo zachovat si data, které by mohly být využity v šetření, zatímco jinde toto právo není. Je jasné, že do budoucna je důležité implementovat eh, akční plán EU, pokud jde o boj proti drogám. Členské státy by se také měly překlonit k víceletému plánu boje proti drogám v novém politickém cyklu 2017 až 2021, aby se posílil mechanismus prevence oblasti organizované trestné činnosti. Měly by být zajištěny operační výsledky a potom zde máme doporučení Europolu, která by měla být implementována ve spolupráci s členskými státy i s Europolem. Děkuji, to je z mé strany vše. Jsem připraven zodpovědět vaše dotazy. Děkuji. Děkuji také za perspektivu z hlediska orgánů činných v trestních řízení. A teď můžeme přistoupit eh, ke Katrin Schiffer The Regenbook Group, což je tedy organizace občanské společnosti. Je to skupina, která teď implementuje různé projekty, které se týkají zapojení občanské společnosti do boje proti drogám. Občanská společnost hodně přispívá k efektivitě protidrogových politik v členských státech. Takže paní Šeferovi zde budete prezentovat svou eh, zkušenost v této oblasti. Děkuji. Uh, děkuji, děkuji za pozvání na toto slyšení. Jmenuji se Katrin Schiffer a pracuji pro Reichenbach Group, což je nevládní organizace v Amsterdamu, v Nizozemsku a také organizujeme a koordinujeme evropskou síť v tomto směru korelační. Já bych vám měla povědět o zapojení občanské společnosti na evropské úrovni. Takže já nejprve budu hovořit o Fóru pro drogy občanské společnosti v Evropě a potom budu hovořit o evropských projektech a iniciativách, co se týče drogové politiky a následovat budou závěry a doporučení. Naše síť tedy je síť občanské společnosti, která se zaměřuje na sociální inkluzi a zdraví. Byli jsme založeni v roce 2004, jsme financováni víceméně Evropskou komisí a iniciujeme a organizujeme a koordinujeme projekty na evropské úrovni, tedy od té doby máme asi 220 členů víceméně z organizací občanské společnosti, ale i jednotlivců a hlavním cílem naší sítě je propojovat politiku, praxi a výzkum, protože v praxi často vidíme, že eh, sítě fungují dobře na eh, úrovni výzkumu, ale potom v terénu se toho moc nerealizuje. V minulosti jsme zvýšili eh, také eh, zaměření na zneužívání drog a snižování, snižování škodlivosti drog, takže na to se teď zaměřujeme a také jsme se zabývali různými projekty, které se týkají hepatitidy C a zneužívání drog. Takže eh, Forum občanské společnosti v Evropě pro drogy vzniklo vlastně na základě zelené knihy z roku 2006, kterou vydala komise kde stálo, jak důležitá je úloha občanské společnosti. Do té doby vlastně nedocházelo k oficiální výs, jako výměnám informací mezi občanskou společností a komisí. Ty výměny byly spíše ad hoc a fragmentární. A komise cítila potřebu vytvořit platformu, kde je možné si vzájemně vyměňovat informace mezi komisí a občanskou společností. Jak tedy <clears throat> Evropské fórum občanské společnosti pro drogy funguje? Máme vyvážené zastoupení, co se týče ideologie. ideologie. Umíte si jistě představit, že tady se nabízejí ideologické problémy a debaty v našem fóru a co se týče regionu, tak Máme mít tedy eh, transparentní kritéria pro vývoj, aby každý také řekl, věděl, co může říct, jaký mandát má. Bylo odsouhlaseno, že to fórum by mělo mít umožněnou určitou kontinuitu práce a na druhé straně, že musí také umět reagovat na změny reálné, takže Máme i tematické sítě, které jsou organizovány různými členy nebo skupinami členů. Potřebujeme dostatečně finanční a lidské zdroje a Evropský akční plán by měl být rámcem pro veškeré naše debaty. První naše setkání proběhlo v roce 2007. Od té doby se naše fórum setkává jednou za rok, každoročně, Rádi bychom se setkávali i e, vícekrát, ale není to jednoduché. Jde o to, že ty jednotlivé organizace mohou požádat členství jednou ze dva roky a když se podíváme na ten vývoj od samého počátku doteď, tak e, na počátcích to bylo obtížné, protože e, zuřilo mnoho ideologických bitev a tehdy tedy nebylo lehké dospět ke koncenzu a nebo vést debatu, z níž by něco skutečně vyplynulo. V současné době eh, se naše fórum opravdu zaměřuje na výsledky, fungujeme na základě koncenzu, máme, máme strukturu, zprávu, předsedu, místo předsedu a zprávy se připravují ve spolupráci s komisí. Takže ideologie už eh, v našem fóru nehraje takovou úlohu. A Ute již hovořila trochu o tom akčním plánu a naše fórum bylo spokojeno s akčním plánem pro tento rok, protože eh, tam bylo přijato mnoho našich doporučení a závěrů. Ten akční plán je mnohem pokrokovější. Eh, Vidíte, že pro nás tam teď patří eh, témata, která jsou zvláště blízká našemu srdci. Mimo eh, Fórum občanské společnosti vás bude asi zajímat, že existují i další iniciativy. My jako eh, organizace nebo skupina Duha koordinujeme evropské projekty od roku 2016. Účelem je vyhodnotit struktury zapojení občanské společnosti na úrovni jednotlivých členských států. A snažíme se pomoci vytvořit tyto skupiny o kvalitní struktuře. Mimo to byl odstartován nový projekt, a ten umožní našemu fóru lépe organizovat a strukturovat práci v rámci nadace Eny Lify a tím pádem bude přiděleno více lidí e, pro fórum občanské společnosti. Co se týče závěrů, drogy jsou aktuálním tématem, e, fórum občanské společnosti také, e, politici to také rádi vidí na evropské i vnitrostátní úrovni, funguje to velice dobře, my jsme hrdí na to, jak ten proces probíhá, myslím, že je kvalitní. Když se podíváme na vnitrostátní úroveň, tak tam ještě zbývá mnoho práce, v některých zemích přetrvávají velké problémy, některé jiné země si vedou velmi dobře. Nevládní organizace a organizace občanské společnosti jsou v některých státech zastrašovány a je pro ně stále těžší eh, dělat svou práci. Akční plán může posloužit i jako obhajoba pro tu činnost na vnitrostátní úrovni, ale i na úrovni evropské. A co se týče vyhodnocování eh, protidrogové politiky, tady MCDDA funguje velice kvalitně. Co někdy, myslím, chybí, je to hledisko občanské společnosti, co se týče hodnocení či revize té protidrogové politiky. Takže to je takový vstup, třeba ta síť Retox, která funguje dobře, tak by bylo dobré mít eh, nějakou podobnou síť eh, na úrovni občanské společnosti. Děkuji za váš příspěvek. A na podobnou notu, ale e, s pohledem spíše na přístup e, protidrogových politik z urbání perspektivy. Tady máme Agněška Sřeněvská a ta bude hovořit o polské síti protidrogové e, politiky. Ona je předsedou, te, předsedkyní této sítě, takže paní Šeněvská máte slovo. Um, Děkuji. Za prvé chci poděkovat výboru Libe za tuto možnost se zúčastnit dnešního slyšení. Ano, jsem ráda, že občanská společnost má svůj hlas v parlamentu a že bude reflektován ve strategiích. A nyní probíhá debata o evropských strategiích. Já bych chtěla do té debaty přidat trochu jiné aspekty, které jsou propojeny s lokální a urbání perspektivou. Takže hm, zde většinou eh, se užívání drog eh, koncentruje ve městech, ale historie nám ukázala, že evropská města i jak si jsou v první linii, co se týče vývoje inovátorských strategií, které potom se dostávají na ty státní úrovně. Proto bychom měli se podívat na praxe z jednotlivých měst, protože často ta jsou dost revoluční a propagují eh, nové postupy. A jeden z užitečných nástrojů, které nám ukazuje eh, eh, vývoj efektivní urbánské politiky, je urbání politiky je eh, Varšavská deklarace, která byla přijata na druhé konferenci o boje proti drogám, která se konala ve Varšavě v roce 2016. A Varšavská deklarace to je takový soubor těch nejlepších praxí, postupů v jednotlivých městech, které by se měly dostat do evropské strategie. A mm, je to velice dobrý akční plán, eh, který je velice pokrokový a často ale v těch evropských strategií, které jsou pokrokové, tak eh, eh, není tam vztah s těmi lokálními úrovněmi, ale v té deklaraci se říká, že za eh, tuto politiku by měly zodpovídat města. I přestože existují hm, státní strategie, tak je třeba, aby se ty postupy adaptovaly lokálním potřebám. Takže to je těch deset bodů Varšavské deklarace. Myslím si, že ty první tři jsou nejdůležitější, poněvadž říkají, že politické reakce by měly mít v gesci a koordinaci města a že každopádně by se měla i konzultovat, mělo by se konzultovat s občanskou společností. Města a obce by měla eh, inovovat své eh, politiky. Bez inovace žádný pokrok. A za třetí, eh, policie by neměla se zaměřovat tolik jenom na uživatele drog, ale měla by spíše spolupracovat se zdravotnickými a sociálními službami. Tuto deklaraci podepsali zástupci měst, mm, orgánů mm, činných v trestním řízení, zástupců nevládních organizací a expertů z celé Evropy. Také i mm, e, jsou zde e, organizace Evropské společnosti, to je to Evropské fórum a tento text je k dispozici na webovské stránce. Eh, a co je důležité, existuje zde je mechanismus, jak spolu podepsat tuto deklarace. takže pokud s ní souhlasíte, tak prosím, podívejte se na ní a tam naleznete celý text. A můžete ji si přečíst a podepsat případně, pokud s ní budete souhlasit. Také je důležité, že nechceme, aby eh, zůstala pouze kusem papíru, protože podle nás je důležitější, eh, se ji použít eh, jako politický dokument, velice užitečný, který může být takovým vodítkem, jak města by měla provádět svou politiku boje proti drogám. I přesto, že Evropa má svou vlastní strategii, která zahrnuje veškeré nezbytné aspekty, jako snižování škod, jako politika opírající se o podklady, o důkazy, o zapojení občanské společnosti i drogové komunity, tak i ta, ale ta strategie se aplikuje různě. Například západní unie, západní část unie většinou má efektivní inovátorské politiky, které se týkají prevence, Eh, a to znamená, eh, ani se nekriminalizuje třeba eh, držením malých dávek drog pro vlastní užití, ale potom máme jiné státy v EU, které mají úplně odlišné protidrogové politiky. Krásným příkladem takového pokrokového přístupu je Kodaň v Dánsku, kde eh, radnice otevřela hm, inovatické, inovátorské, možná někdy kontroverzní eh, programy. A hm, především je to eh, lé, léčebný heroinový program, čistý heroin, pro, hm, který se aplikuje za zdravotnické pomoci prostě mm, u těch narkomanů, kteří nejsou schopni se této závislosti zbavit. Kromě toho Kodáň samozřejmě také e, mají ten e, program výměny stříkaček injekčních a také i mají e, ty, mm, ty bezpečné místnosti pro aplikaci, intravenozní aplikaci drog. Next slide, please. Takže samozřejmě i naše síť organizuje různé studijní eh, cesty mm, pro mm, polské, polská města, která mm, navštěvují Kodáň a inspirují se tam a eh, často si kladou otázku, proč eh, Kodaň otevřela tuto službu. Oni řekli, no protože to je levnější, je to bezpečnější pro naše město a Eh, narkomani mohou si aplikovat drogy nejbezpečnějším způsobem. Takže to jsou slova zástupce radnice z Kodaně a již 10 let eh, mm, tam provozují tento program a budou v něm pokračovat, poněvadž je to levnější, je to humánější, je to racionální, je to efektivní. A na druhé straně máme zde země jako Polsko, kde bohužel přístup k těmto službám je velice omezený, kriminalizuje se, trestně se stíhá držení jakéhokoliv množství drog až třemi lety odnětí svobody a hm, takže vidíte, oba tyto státy jsou členy EU a e, ty lokální politiky jsou úplně odlišné. Z tohoto pohledu vidíte, že lokální postupy mohou být klíčové, protože pomáhají utvářet tu lokální politiku, která poté je reflektována v politice celostátní. A právě proto před třemi měsíci jeden Michal Bony, jeden z členů parlamentu, zorganizoval eh, expertní panel o veřejném zdraví a bezpečnosti hm, a o aplikaci protidrogových politiky v členských státech. Mm, věnovalo se to především těm urbánním politikám a nejdůležitější bylo, že pan Michal Bony potom poslal dopis eh, předsedovi výboru regionu eh, spolu se zprávou tohoto panelu a také i mm, mm, eh, Eh, zde chtěl, aby výbor regionu se více zapojil tedy do této sítě a je třeba tedy apelovat na výbor regionu, aby do eh, svých regionálních strategií také dali ty prvky mm, těchto politik, protidrokových politik. Děkuji. Ještě jednou bych ráda, kdybyste podepsali Varšavskou deklaraci, kterou naleznete na webu. Thank you very much, uh, Ms. Shinevs. Děkuji. Paní Šinevská. A teď zde máme posledního řečníka. Bylo to opravdu velmi zajímavé. Já vám všem děkuji ale poslední řečník nám ještě představí perspektivu rady. Je to paní Aliona Kurbatová, která je zástupkyní předsedy horizontální pracovní skupiny pro drogy. A ta nás bude informovat o stanovisku z prvního čtení ke směrnici o nových psychoaktivních látkách. Jak víte, pan Bon je zpravodajem. Paní Jiménez Beseril je zpravodajkou za parlament, takže my jsme ten eh, výbor, který sleduje tento důležitý legislativní balíček, včetně mezi institucionálních jednání, takže se těšíme, že se doslechneme o pokroku, jehož bylo v této oblasti dosaženo ze strany paní Kurbatové. Děkuji, vážení poslanci, kolegové. Především vás chci ujistit, že členské státy udělali všechno, co bylo v jejich silách, eh, aby zajistili, že ten legislativní balíček bude dokončen. A všichni čekáme, že budou učiněny poslední kroky. Takže pokud se dodržíme, tedy udržíme plánu, tak do konce roku bude tento proces završen. Byla to dlouhá cesta, ale je to velmi důležitý úkol který tímto bude splněn, protože jak jsme dnes slyšeli, tak už dnes nové psychoaktivní látky jsou rostoucí hrozbou pro evropskou společnost a pouze pár zemí do této chvíle zatím eh, trpělo používáním syntetických opioidů, ale teď vidíme, že v mnoha zemích eh, se situace zhoršuje a přijetí této legislativy pomůže členským státům v tom, aby efektivněji bojovali proti tomuto fenoménu. Ráda bych také poznamenala, že Evropský akční plán na roky 2017 až 2020, o kterém se tady dnes diskutovalo, je důležitým rámcem pro členské státy, aby na základě tohoto akčního plánu budovali své národní strategie, protože jejich situace jsou velmi odlišné. Ovšem tento rámec založený na důkazech a vědeckých poznacích nám jasně ukazuje, jak musíme postupovat, pokud chceme mít efektivní protidrogovou politiku. Nezabýváme se pouze těmi novými psycho psychoaktivními látkami, ale i dalšími věcmi. Měli jsme před několika týdny setkání národních koordinátorů, abychom si vyměnili informace o stavu věci v jednotlivých členských státech. A je jasné, že potřebujeme obecně snižovat eh, poptávku. Máme tedy 10 států, které už mají nějaké programy v této oblasti a další teď zvažují, že by zahájili nějakou iniciativu, aby snížili ty počty úmrtí z předávkování, které tedy zaznamenáváme v členských státech. Některé z dalších témat, které diskutují členské státy na základě nového akčního plánu, jsou například eh, alternativy k sankcím. To je další z věcí, která byla zmíněna i v předcházejícím akčním plánu, ale teď eh, je to explicitnější, pokud jde o kroky, které musí členské státy přijmout. A v současné době diskutujeme v horizontální skupině pro drogy, jak bychom mohli více propagovat používání alternativních eh, forem trestu, protože pokud chcete být efektivní řešení problému, tak musíme akceptovat, eh, že závislost není zločinem, ale nemocí a musíme přijmout odpovídající kroky na národní úrovni. Abych byla stručná, tak na závěr jen řeknu, že ta opatření popsaná v akčním plánu, především pokud jde o nové psychoaktivní látky a o boj proti nim, že to vše je velmi vysoko na pořadu jednání naší horizontální skupiny. A v následujících měsících ty nové psychoaktivní látky budou prioritou. Budeme diskutovat o situaci v této oblasti, o tom, jak členské státy mohou být efektivnější, pokud jde o snižování poptávky po této droze, ale také budeme řešit opatření, která je možno přijmout na straně snižování poptávky, abychom dosáhli těch cílů, které jsme si vytýčili. Důležité je také si uvědomit, že tento nový akční plán má indikátory, které jsou do určité míry specifičtější než ty minulé. Například, když hovoříme o opatřeních na snižování škod, omezování dopadů, tak eh, ty budeme moci využít k tomu, abychom v roce 2020 posoudili, zda jsme splnili cíle, které jsme si vytýčili. Děkuji. Já jsem se těšil, až přečtete název celé té zprávy o psychoaktivních látkách. Neudělala jste to. Mě to jenom zajímalo, jestli to já sám vyslovuji dobře. Možná to udělá pan Bony. Nevím, v každém případě děkujeme za tyto aktuální informace, jsou velmi užitečné. Kolegové viděli, kolik jsme tady měli řečníků. Je to ale proto, že jsme museli si vyslechnout eh, takový celostní pohled eh, od eh, agentur, od orgánů činných v trestním řízení, od našich kolegů, od rady, takže bylo opravdu důležité mít takovéto komplexní řízení, a, nebo tedy slyšení. A věnovat se této otázce skutečně tak, abychom jí dali prioritu. Děkuji všem řečníkům za jejich skvělé příspěvky, za to, jak se zaměřili na dané téma. A teď dáme slovo našim zpravodajům, nejdříve tedy zpravodaje k nařízení pan Bony. Čtu. Děkuji a já chci poděkovat všem, kteří jste přednesli své názory, názory různých institucí i děkuji za názory zástupců občanské společnosti. Myslím si, že toto nám umožnilo vést udělat si takový komplexní náhled na tuto tematiku, což je důležité a děkuji ještě jednou za vůbec myšlenku tohoto slyšení. Za druhé bych chtěl poděkovat eh, naší agentuře za práci, kterou vykonává, za hodně těch analýz, studií a zpráv o trendech, které Eh, vyhotovuje taková agentura, je velice užitečná. A teď, co je důležité? Až budeme eh, odsouhlasovat novou směrnici, respektive nařízení a některé ty změny týkající se nových psychoaktivních látek, až budeme eh, implementovat novou možnost, tedy možnost, jak lépe vyhodnocovat rizika těchto nových psychoaktivních látek, a bychom vůbec měli takový systém včasného varování, tak také bychom měli e, mm, pamatovat na budoucí vývoj této agentury a jejich e, zdrojů, protože mm, tato agentura potřebuje prostředky na, své, na svou činnost, na udržování kontaktu s těmi národními kontaktními místy. A za třetí, když se, když se analyzuje situace v některých zemích, tak mm, samozřejmě tam stá, eh, příslušné rezorty eh, musí se více zapojovat eh, do přípravy evropské strategie. V některých zemích to tak je, ale v některých ne. Tam jsou laxní tomuto přístupu. Takže bychom měli tlačit na členské státy, aby spolupracovali a měli bychom vládám vysvětlovat, jak je to důležité, jak je důležité implementovat tento nový model psychoaktivních látek. A za čtvrté, chápu, že tady se snažíme měnit situaci, ale na druhé straně, eh, tak jak dnes jsme slyšeli, orgány činné v trestním řízení nemají dost velký vliv na situaci, tedy trestní právo nemá velký vliv na situaci. A takže to by v nás mělo vzbuzovat takovou otázku, tedy jak pomoci těmto orgánům v členských státech a také na evropské úrovni, třeba Europolu. Tady jsme slyšeli, že zde existuje malá míra výměny informací a dat se třetími zeměmi, když máme na to rámec. A je třeba, abychom tak tyto problémy oddělili a e, řekli si, jak podporovat některá ta řešení, především u těch drogových trestných činů, tedy jak e, lépe se zorganizovat, a především jak lépe si vyměňovat informace. Na druhé straně je třeba posilovat spolupráci mezi Europolem a e, příslušnými národními orgány. Je třeba, abychom pochopili, že že e, teď Eh, je doba, kdy dochází k posunu, protože eh, k uživatelům drog přistupujeme ne jako především primárně ke zločincům, ale eh, k lidem, kteří mají problém. A... Takže se na to díváme z pohledu zdravotnického. Ale na druhé straně neměli bychom bojovat s nimi, ale o to více bychom měli bojovat proti drogovému průmyslu drogový průmysl v Evropě a na světě. A mm, důležitý závěr, pro mě důležitý. Zde existuje řada možností, jak eh, jak si opatřit drogy, je internet. A my bychom měli také hm, zvážit nové nástroje, které potřebujeme právě proti eh, těmto novým možnostem. A dále je třeba pochopit, eh, že nevládní organizace hrají významnou roli, když se snažíme bojovat proti drogám a pomáhat lidem, tak musíme také do eh, těchto tyto, eh, eh, tyto politiky eh, rozšiřovat, aby byly komplexnější, abychom vytvořili lepší třeba klima ve společnosti a také, abychom zajistili, získali si lokální partnery pro tuto činnost. Ta polská deklarace je důležitá, města jsou důležitá, ta sítě je důležitá, síť měst je důležitá. A z evropského pohledu tedy, můj závěr je tento, evropské, z pohledu Evropského parlamentu, komise evropských institucí eh, eh, eh, musí platit to, že my musíme lépe spolupracovat a šířit ty nejlepší zkušenosti a praxe v Evropě a k tomu používat třeba i výbor regionů. A poslední bod po této prezentaci. Ano, jaké závěry přijmout z tohoto slyšení? Z mého pohledu tři klíčová, klíčové závěry. Čtyři bych řekl. Za prvé, je třeba eh, přizpůsobit naše politiky, naši politiku, tedy, tedy tu evropskou i ty národní, přizpůsobit je novým možnostem, jak eh, tedy i nám říká agentura, nové psychoaktivní látky, je třeba mít systém včasného varování, systém vyhodnocování rizik a to znamená nové prostředky, nové zdroje, materiální a personální zabezpečení pro agenturu. A za třetí, když hovoříme o prevenci, když hovoříme o boji s drogami, tak musíme podporovat E, naše agentury e, pro prosazování práva a možná i vytvořit nový rámec pro výměnu informací a lépe k tomu používat nové technologie. Za třetí, to jsme slyšeli i od některých řečníků, je třeba začít diskutovat o e, kanabisu, o marihuáně pro účely terapeutické, lékařské, Teď třeba v Polsku i probíhá o tom diskuze a já myslím, že z evropského pohledu na jedné straně musíme samozřejmě být opatrní, protože nechce zapřednout do nějaké ideologické debaty, ale na druhé straně musíme naslouchat novým signálům. A poslední bod, jak jsme slyšeli, výměna zkušeností mezi všemi partnery, to znamená vytvářet lepší sítě, ve kterých si tito partneři budou vyměňovat zkušenosti. Děkuji, Helga Stevens. Thank you, Chair. Colleagues. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, chci poděkovat všem řečníkům za zajímavé příspěvky. Toto je velice důležité a složité a obtížné téma. Slyšeli jsme o zlepšené spolupráci mezi různými drogovými agenturami, komisí a Europolem. Ale i přes nové strategie a akční plány eh, vidíme, že dochází k navyšování, předávkování a že nedochází ke snížení ani nabídky, ani poptávky. Místo toho, abychom měli další čtyřletý plán, který by šel stejným směrem, neměli bychom hovořit o nových metodách a přístupech k práci. Eh, trh ve velikosti 24 miliard euro, kde organizovaný zločin eh, má tučné zisky na lidské bídě, bídě, to je třeba zastavit. Co by skutečně mělo dopad na život na ulicích, nejenom eh, v sálech, kde se scházíme, a co by snížilo zneužívání drog, zvláště svědomím, že se teď drogy prodávají stále více po internetu, V této souvislosti by mě zajímalo, jestli jste se zabývali protidrogovou politikou USA, a co by bylo možné zjistit z jejich nedávno eh, podniknutých kroků. Některé státy tam legalizovaly eh, používání marihuany. Můžeme se z toho nějak poučit, jestli to má slabé či silné stránky takovéto postupy. Děkuji. Eh, děkuji, Tomáš Dechovský. Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl poděkovat všem za tuto velmi zajímavou diskuzi. První část jsem sledoval od sebe v kanceláři, protože jsem ještě něco musel dodělat, ale eh, jsem vždycky rád, když podobné hearingy probíhají na, eh, v místě Evropského parlamentu, protože můžeme vidět právě tu problematiku komplexně. I kdybychom kolem České republiky obehnali, Českou republiku obehnali tím nejvyšším plotem, který si dokážete představit, ten plot by mohl být 50 metrů vysoký, tak eh, nezamezíme tomu, aby do České republiky pronikaly drogy. Prostě ty drogy, pokud tam nebudou pronikat od někud jinut, tak budou, budou ty drogy vyráběny na území České republiky. A myslím, že český pervitin je poměrně dost známý. Tady Hodně probíhala diskuze o téma psychotropních látek a především o těch nových substancích, které vznikají. Vidíme, že Evropský parlament neustále schvaluje další a další e, nové psychotropní látky, které se dávají na seznam. Ale e, mě tady chyběla diskuze o odvykání. Víte, že u některých látek, které se třeba v posledních třech letech dostaly na ten seznam, že třeba ty odvykací kůry, které byly klasickou formou dělané, jsou neúčinné? Já jsem v pátek měl tři diskuze, tři opakované diskuze z, vně, z vězni v České republice. A Eh, do vězení většinou chodí lidé, kteří za nějaké, bychom řekli, eh, distribuci většího množství látek. Nejsou to v České republice tři čonty marihuány, nejsou to tři gramy nějaké psychotropní látky, ale je to třeba několik kilogramů. A zajímavý při té diskuzi bylo, když mi eh, vězni začali, začali vyrá, eh, sami říkat, jaký to má účinky a jaký třeba ty nejnovější látky eh, můžou mít, bych řekl, katastrofické účinky na chování lidí. A jak třeba ty nejnovější látky dneska se těm mladým lidem dávají ke konzumaci. Vůbec to není, za nás byly nějaké tripy, dneska jsou to třeba různé nápoje, nebo jsou to různé drinky, které, mm, nebo ty látky se přimíchávají do různých drinků stále víc vlastně k tomu, aby ten účinek těch látek byl co nej, nej, jakoby nejúčinnější. Když tady Michal Bony mluvil o výměně informací, já jsem minulý týden strávil v Maroku, vždycky je potřeba vidět ten problém komplexně je vidět potřeba, by jsme tam byli kvůli, kvůli vlastně projektům na, na léčbu a pomoc lidem z HIV, po případě z AIDS. A velká ta skupina těch lidí jsou právě drogově závislí. A tím, že vidíme tu problematiku jakoby v rámci celku, tak je potřeba nedávat peníze pouze na léčbu nebo, ne, nebo prevenci HIV, ale je potřeba vidět ty problémy, protože jsou daleko více propojené a jsou daleko více se ty problémy, eh, problémy prostě kumulují. Je potřeba vyměňovat informace nejenom se Spojenými státy, ale tady prostě je potřeba se kouknout na problémy Afriky Stále více lidí v Africe, eh, v Africe je drogově závislí. Ale je potřeba vyměňovat informace s Čínou, Mexikem, Afghánistánem nebo Ruskem, protože eh, nedávno jsem eh, seděl s lidmi z, proti, z protidrogové centrály a mi říkali, že velmi často drogy přicházejí na území třeba České republiky pomocí zásilek, objednaných z Číny a placeným kryptoměnami. Nevím, jestli eh, během toho času, co jsem sem šel, jste se dotkli i tohoto tématu, ale třeba kryptoměny jsou velmi často užívány k placení, k placení drog. No a otázka marihuany, Michal se toho tady taky dotkl ve své řeči, já chodím už několik let diskutovat s mladými lidmi o legalizaci marihuány. Oni by chtěli mít úplnou svobodu a mohli to pěstovat, kdy, jakým způsobem by chtěli a užívat, jakým způsobem chtěli. Já jsem o tom diskutoval i při návštěvě MMCDA a došli jsme k závěru, že, že eh, a i ty mladými to potvrzovali, že i kdybychom marihuanu legalizovali, a začali ji danit, tak stejně vlastně ten černý obchod s marihuanou nezmizí. Když se totiž začne danit a začne se prodávat, eh, prodávat za komerční peníze, tak ten jeden joint už nevychází na 60 korun, na 2-3 eura. Ten jeden joint začíná vycházet na 400, 500, eh, na 400, 500 euro nebo více záleží na kvalitě, na, záleží na té láce, protože musíte všechno testovat, musíte to podrobit nějaký zdravotnický, zdravotnický dokumentaci, nějakému výzkumu a tak dále. Navíc vlastně tím pádem spadnou pod, pod eh, zákon o, eh, o kouření. A to se většinou těm mladým, mladým nelíbí. Takže já si myslím, že když dáme do legalizace marihuany a budeme muset dát ten aspekt Eh, toho zaprvé toho negativního vlivu kouření na lidskou osobnost nebo této drogy, ať už je vnímána nebo brána jakýmkoliv způsobem ten zdravotnický, zdravotnický aspekt a pak tu drogu zdaníme, což se můžeme kouknout na příklady třeba v Kalifornii, tak si myslím, že ta droga nebude tak atraktivní, tak jak je třeba teďka. A myslím, že, že je potřeba opravdu tu diskuzi výst férově a otevřeně, protože to není jenom o legalizaci. Já jsem sám kouřil marihuánu ve svých mladických letech a dělal jsem to právě kvůli tomu, že to bylo zakázané. Kdyby to možná bylo otevřené, tak, tak, nebo přijatelný, tak to nedělám. A to si myslím, že taky v mnohých diskuzích se na tenhle ten aspekt zapomíná. Takže to je takový můj coming out, přiznání k tomu, že, že s těma drogama mám takovou zkušenost, ale Vidím to i z perspektivy svých dětí, které dneska dorůstají, že otázka drogové problematiky je trošku širší než to, jestli se někdy drogy šíří, nešíří, jestli nějaká látka je povolená, není povolená a jestli, jestli třeba máme dostatek preventivních, preventivních programů nebo nemáme. Děkuji, Tomáši. Ano, kdyby náhodou e, někdo na tebe přišel, tak jistě můžeme použít e, výsadu e, poslance a chránit tě, aby si nebyl trestně stíhán. Dále kolega. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s některými tvrzeními kolegy, pokud jde o, těch, o ty lehké drogy. Myslím si, že některé z těchto úvah tady chyběly eh, v parlamentu. Myslím, že je zde i slabá účast ze strany komise. I to svědčí o tom, že je velmi těžké zas, zasadit toto téma do centra dění, do centra zájmu i tady na úrovni parlamentu, protože jsou zde obrovské předsudky, když se hovoří o drogách. Drogy rovná se zlo, ale pokud my o tom nebudeme přemýšlet jako volení zástupci, jako zákonodárci, klidně a s odstupem, pokud se nezaměříme i na takové záležitosti, jako jsou lehké drogy, marihuana, hašiš a uvědomíme si, kolik nás to stojí, Uvědomíme si, že právě většina zabavených drog nebo většina začení je právě v souvislosti s lehkými drogami, takže my utrácíme spoustu peněz na represi, využíváme tyto zdroje. Kdyby to bylo legalizováno, kdyby to bylo součástí celého legálního systému, tak bychom odebrali opravdu spoustu peněz organizovanému zločinu a tyto peníze bychom mohli potom věnovat na boj proti obchodování s mnohem tvrdšími drogami, které mají horší dopady na naše zdraví, na náš trh a tak dále. To je tedy věc, o které budeme hovořit. Bude to také součástí toho nového stanoviska UNGASu. A já myslím, že toto je příležitost, kdyby parlament mohl prezentovat své stanovisko. Bylo by hezké, kdyby Evropská unie jako celek měla nějaké stanovisko, aby se toto téma zase dostalo do středu zájmu, abychom měli tedy silnější pozici. Neměli bychom z toho vycházet ideologicky, musíme se nad tím zamyslet prakticky, protože to bude vhodnější pro všechny. Děkuji. Děkuji. Především to, co jste říkal na začátku, jak to pojímáme i vlastně v rámci těch našich politik, ale je zde spousta důvodů, které k tomu vedou. Uvědomujeme si, jaký dopad to má na společnost, na orgány činné v trestním řízení a tak dále. Ale chci dát ještě příležitost řečníkům, aby mohli odpovědět. Ale ještě možná pan Bony chce něco říci? Ne? Jste si dobře. A teď řečníci. Nemusíte se všichni znovu vyjádřit jen proto, abyste se vyjádřili, ale pokud chcete navázat na některé z klíčových bodů nebo ze zajímavých bodů, na které zde upozornili naši kolegové, nebo pokud chcete ještě pronést pár slov na závěr, Nemáme tady žádné zvláštní pořadí, máme jen pár minut, tak eh, znovu zdůraznit. I z hlediska toho, co zde říkal pan Korao, ale i ostatní kolegové, že jsme se opravdu pokusili, aby toto slyšení bylo co nejkomplexnější. Protidrogová politika je důležitá a tento výbor se jí snaží dát význam, který jí náleží. Takže to bylo takové jen úvodní slovo. A teď eh, každý na pár minut. Děkuji, já budu jen velmi stručně reagovat na to, co zde zaznělo k novým psychoaktivním látkám. My jsme také byli zapojeni do projektu na toto téma. Dívali jsme se na situaci v různých zemích v Evropě a věděli jsme, že ten systém včasného varování, který je důležitou věcí v mnoha evropských zemích, nefunguje vždycky dokonale. A to je částečně proto, že zde není dobrá návaznost mezi institucemi, které jsou zodpovědné za systém včasného varování a organizacemi občanské společnosti v terénu. Například lidé v terénu mají často mnohem více informací ohledně toho, jaké látky se používají, jaké se prodávají v ulicích a nejsou schopni to zahrnout přímo do systému včasného varování. A druhá věc, chci se také stručně vyjádřit k tomu, proč nové psychoaktivní látky jsou pravděpodobně tak populární. Já si myslím, že se musíme zamyslet nad tím, že kriminalizujeme některé tradiční drogy, jako je kokain, heroin a tak – takovým způsobem, že mnoho uživatelů nebo potenciálních uživatelů už tyto drogy neužívá, především kokain, ale začali využívat nové drogy, o kterých, jak víme, jsou mnohem nebezpečnější, v podstatě ani nevíme, jaké látky se tam používají. Takže si myslím, že bychom neměli vylučovat eh, tu cestu dekriminalizace některých eh, drog jako součást řešení. Děkuji. Další pan Balota chce ještě odpovědět. Děkuji, pane předsedo. Já chci navázat na to, co zde říkal pan Bony. Chci panu Bonemu poděkovat srdečně za podporu našemu úsilí při eh, řešení nových eh, psychoaktivních látek. To jsou dvě nové látky týdně. My to všechno monitorujeme, monitorujeme trh, protože ho musíme předběhnout a to je opravdu velmi obtížné. Z hlediska analýzy rizik je to zcela zásadní. My nechceme zakázat něco, co potom nebude důležité. My to chceme udělat správně. A je to důležité téma, protože ten trh s tím opravdu vzkvétá. Takže děkuji, pane Bony, za tuto podporu. Děkuji také tomuto výboru, protože ta vaše podpora je pro nás klíčová. Pan Korao i pan Bony řekli, že tento výbor a parlament má velmi důležitý cíl. Chce dát hlas evropským občanům, aby tento hlas byl tedy součástí evropské diskuze. Rok 2019, jak říkal pana Korao, UNGAS provede revizi desetiletého pracovního plánu. Za těch deset let se toho hodně změnilo, hodně jsme se také posunuli v našem chápání tohoto fenoménu. My rozhodně nechceme nikoho poučovat, ale máme něco, co se chceme podělit eh, a pravděpodobně i tento parlament k tomu má co říci a, a také se má o co podělit. Lékařské konopí, to je určitě téma a je třeba toto téma řešit. A ano, využívání legální marihuany v Americe a v Uruguayi, to je pro nás klíčové k tomu, abychom pochopili, co legální distribuce marihuany za určitých podmínek může znamenat. Ve Spojených státech vidíme trh, který je založen na zisku. Moc to nemůžeme srovnat s tím, co by se stalo v Evropě. Tady by prioritou pravděpodobně bylo veřejné zdraví, ochrana veřejného zdraví, ale je také pravda, že EMCDDA velmi zblízka monitoruje tento trh a předložíme informace o tom, jak vidíme tento vývoj. Děkuji. Děkuji ještě jednou, děkuji agentuře za její práci. A teď Europol, pan Liuku. Děkuji, pane předsedo. I ostatní řečníci mluvili o tom, že výměna informací je nutná Europol má eh, řešení, která se týkají výměny zpravodajských informací s členskými státy. Pro EU je to důležité, aby členské státy kdykoliv, když eh, řeší případy obchodování eh, s drogami či jiné trestné činy organizovaného charakteru, tak je třeba vyměňovat si informace, protože my jsme schopni potom podporovat své členské státy a e, podávat jim informace o obchodování s drogami. A potom e, je možné mm, to vyšetřování lépe zacílit. A to je pro nás klíčové. To umožní potom i efektivnější eh, mm, zajišťování a propadnutí výnosů z trestné činnosti, protože zatím je to méně než 2% a to znamená, že organizovaný zločin má obrovské možnosti mm, rozšiřovat trestnou činnost. A mm, stejná organizovaná skupina nejenom obchoduje s drogami, ale provádí jinou trestnou činnost, která je pro ně velice rentabilní. A také je třeba zdůraznit význam eh, spolupráce se třetími zeměmi. To eh, se týká nejenom obchodování s drogami, ale i jiných eh, závažných forem organizovaného trestného činu. Když se podíváme na prostředí, tak vidíme, že Eh, že eh, tedy eh, ty elektronické obchodování je se šíří tedy i u tohoto typu obchodování a tím vlastně organizované skupiny mají širší možnosti přístupu k různým hm, lokalitám odbytu a proto je ta spolupráce s třetími zeměmi důležitá a mm, se inspirujeme zkušenostmi amerických úřadů, proto máme své styčné důstojníky, přiřazené, detašované u různých orgánů, úřadů ve Spojených státech. Vyměňujeme si s nimi informace a jedno z témat, o kterém jednáme, je jak především řešit obchodování s drogami na netu. A pokud jde o kanabis, také jsme diskutovali o možnosti společně vyhodnotit eh, dopady, účinky legalizace kanabisu například, jaké účinky, dopady to mělo mm, na americkou společnost, eh, nejenom z pohledu veřejného zdraví, ale i z pohledu bezpečnosti. Děkuji. Děkuji. Ano, jenom paní Stevens eh, se ptala na americkou politiku určitě, eh, jenom kvůli web, mm, vysílání na webu, tak eh, opakuji, ano, že mm, určitě i řada lidí nás sleduje na webu. Možná teď je poslední reakce bude od komise. Prosím. Ano, děkuji. Asi za sebe bych řekla něco o kontextu OSN a jaký bude vývoj do roku 2019. Jsme si velice vědomi tohoto procesu, sledujeme jeho vývoj a účelem EU by mělo být zachovat tento proces a e, uchovat e, e, výsledky, výstupy dokumentu UNGAS. Jak jsme slyšeli od kolegů, tak ve Vídni se vyjednává a zatím nic není jistého není jisté, že tyto postoje, pozice budou uchovány. Je zde celá řada zemí, které se snaží udělat krok zpět. Proto my jako EU musíme obhajovat eh, ten, pří, ten, pos, ten přístup, který je vyvážený, který je z pohledu veřejného zdraví, tak jak to figuruje v dokumentu UNGAS. Nevím, stále to víte, ale nyní probíhá mm, mm, si kontinuální dialog s různými zeměmi, včetně s USA. Vyměňujeme si na eh, zkušenosti s partnery z, OS, z USA, o výsledcích, efektivitě našich politik, které se týkají kanabisu a to je jedno z témat eh, na programu příští schůzky a určitě to bude i figurovat na programu následných schůzek. Také i mm, se snažíme jednat s Čínou, již proběhla expertní jednání s Čínou. Víme, že to je místo v podstatě, kde se vyrábí většina prekursorů. A k marihuaně kanabis je velice dobré, že Máme již v akčním plánu opatření, které se tohoto týká. Týká se to výzkumu, schromažování informací. Není to zatím nějaká politická koncepce, ale je to o schromažďování údajů, o kanabisu v EU, ale i z celého světa. A na tomto základě potom vypracujeme naši politiku. A možná ještě obecně k protidrogové politice. Tady mm, nemáme jasné priority, třeba když to srovnáme s jinými politickými oblastmi, jako třeba terorismus nebo migrace, tak i zde je třeba, abychom to propojili, abychom ukázali, že obchodování s drogami je velký zdroj příjmu pro organizované skupiny, které poté ale samozřejmě provádí další hmm, hmm, eh, ziskovou nebo rentabilní činnost, nezákonnou činnost, takže měli bychom to propojit a dostat tedy tu protidrogovou politiku eh, do větší popředí. Je eh, dobré, že i Europol zintenzivňuje činnost boj proti drogám poněvadž to bylo jedno i ze zjištění toho hodnocení a to ta opatření pro snižování škody, škod způsobených eh, drogami, tak zatím jsme zjistili, že ten efekt není tak příliš velký a jak jsem řekl, je třeba, aby protidrogová politika se stala prioritní a, a, eh, a drogy, aby se staly jednou z deseti priorit eh, tohoto politického cyklu. Děkuji. Takže toto slyšení uzavřeme a ještě bych chtěl zde poděkovat našim expertům, řečníkům za vynikající příspěvky a přípravu. Určitě možná eh, pro širší hm, posluchače mohu eh, říci, že je možné si stáhnout toto slyšení na webu. Ano, i slyšeli jsme o psychoaktivních látkách, e, slyšeli jsme o, o tomto od pana Bonyho a do dalších. Ano, tento výbor má e, o toto téma velký zájem, nejenom z toho důvodu, že máme v gesti tuto agenturu, ale je to mm, širší politická oblast, jak řekli kolegové, i je to obrovská odpovědnost. A určitě proto této oblasti musíme vyčlenovat velký prostor, nejenom z pohledu trestního práva, represe, ale i z pohledu dopadu na společnost a e, měli bychom e, se tomuto tématu věnovat i do budoucna a určitě kvalita tohoto slyšení mm, je e, mm, dobrou předzvěstí této změny. Děkuji a děkuji i všem členům, kteří se angažují v této oblasti, protože snadné je na to spíše zapomenout. Děkuji kolegové a teď do pěti hodin máme krátkou přestávku a ještě jednou děkuji všem. Okay, colleagues, um, let's make a start. Vážení kolegové, začneme tedy. Máme toho dnes na pořadu jednání ještě hodně. Zpravodajku zde máme, takže se můžeme věnovat bodu čtyři. To je eh, hodnocení návrhu stanoviska podle pravidla 53 plus o strategii digitálního obchodu. Spravodajka Angelika Mlinár pohovoří a potom dostanou slovo stínoví zpravodajové. Angeliko, jste připravená, takže teď děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám, že jste museli eh, čekat. Eh, já jsem v tom stanovisku se pokusila o pokrytí všech základních práv, která se týkají přenosu dat v, digitál, v digitálním obchodě. Evropská obchodní politika by měla být transparentní a odpovědná ve prospěch všech občanů, ve prospěch růstu a zaměstnanosti, příležitostí zamě, zaměstnanosti. Charta základních eh, práv a smlouvy zavazují EU k ochraně osobních údajů a zajištění soukromí. Taková ochrana eh, o ní není přípustná diskuse a ochrana údajů vždy byla vyloučena z mandátu jednání. Eh, rámec pro ochranu údajů, údajů už umožňuje volný tok údajů v rámci EU a s třetími zeměmi, pakliže jsou splněny všechny požadavky, a, a nařízení GDPR nejenom vyjasňuje pravidla pro eh, ochranu údajů vůči třetím zemím, ale kodifikuje i e, nástroje pro tu ochranu, závazná podniková práva a poskytuje ještě další možnosti pro zjednodušení přenosů osobních údajů. To znamená certifikace a etický kodex. Komikse by měla velice opatrně nastavovat pravidla pro přeshraniční přenos e, údajů, protože to musí být v plné schodě s pravidly soukromí a ochrany údajů, protože to patří k základním pravidlům a nastavení vysokých norem umožní budovat důvěru v digitální ekonomiku a pomůže podpořit rozvoj digitálního obchodu. Komise by měla nastavit vysokou úroveň ochrany údajů i na mezinárodní úrovni. Proto by komise měla konzultovat za tímto účelem s příslušnými orgány a institucemi předtím, než uzavře potenciální obchodní dohody, které by mohly mít vliv na ochranu údajů. Ty eh, dohody o obchodě by mohly sami i zlepšit úroveň ochrany údajů. Je tady řada aspektů v obchodních dohodách, které mohou vést i k posílení svobody projevu. A také se musíme zaměřit na veškeré formy digitálního protekcionismu, neoprávněných požadavků na lokalizaci údajů, protože takový protekcionismus by byl v rozporu s ustanoveními na ochranu údajů. Vysoká úroveň ochrany údajů a usnadnění mezinárodního obchodu musí jít ruku v ruce s digitálním věkem. Děkuji. Děkuji, Angeliko. Takže teď dáme slovo stínovým zpravodajům každý dvě minuty a eh, místo Emila Radeva eh, tady máme Robert eh, Eh, děkuji, pane předsedo, eh, paní Roberta Mecola. Eh, já budu hovořit místo něj. Děkuji zpravodajce za vypracování toho stanoviska. On považuje text za praktický, velice důležitý a tedy nechystá se nějakým způsobem kompromitovat úroveň ochrany údajů, přijde s pozměňovacími návrhy, ale spíše doplní stanovisko, rozhodně nepůjde proti němu. Děkuji a za socialisty Monika Beněva, Lašíková, místo paní Grapíny. Děkuji, pane předsedo. Jménem naší zpravodajky i eh, naší frakce chci poděkovat eh, zpravodajce za práci na tomto spisu. Je důležité zdůrazňovat, že Evropská digitální obchodní strategie musí brát v úvahu, že přeshraniční tok údajů musí respektovat evropský rámec pro ochranu údajů, evropské principy a evropské eh, principy základních práv. Sběr, eh, uchovávání a eh, další kroky v oblasti k údajům a digitalizace těchto údajů se staly nedílnou součástí moderních obchodních modelů. Tento proces zaujal vedoucí úlohu v tomto Spolupráce, vzájemné pochopení, harmonizace standardů patří mezi nejlepší způsoby, jak se vypořádat s výzvami digitální ekonomiky. I přesto, že strategie jednotného digitálního trhu řeší mnoho problémů, kterým čelí e, náš obchod, evropské firmy musí čelit vážným překážkám nebo důležitým překážkám na eh, eh, světové úrovni. Nesprávná regulace, zásahy vlád a nebo ne, nepovolená lokalizace dat a jejich uchovávání. Některé z klíčových iniciativ eh, strategie jednotného digitálního trhu, jako Evropský cloud, reforma autorských práv, mají mezinárodní dimenzi, kterou by bylo možné vyřešit pomocí Evropské digitální strategie. Mimo těchto výše uvedených aspektů by se naše frakce ráda Eh, orientovala na důležitý fakt a to, že pravidla je třeba nastavit tak, aby mohly upravovat nové způsoby digitálního protekcionismu v souladu s pravidly ochraně údajů a eh, důvěrnosti v Evropské unii. Musíme také zabezpečit dodržování principu internetové neutrality, takže přístupný a, neut- a neustrální internet je klíčem eh, k obchodní převaze tak eh, usnadníme přístup pro malé a středně velké eh, podniky v internetovém podnikání. Všechny členské státy musí mít užitek z digitálního obchodu. Na dosažení tohoto cíle musí komise, členské státy i evropský průmysl spolupracovat při řešení problémů, jako například opakování postupů pro vstup na trh s potenciálně rozdílnými výsledky. To by mohlo vést ke zbytečným průtahům a nákladům politika obchodu přispěla k boji proti korupci, ku příkladu zvyšováním transparentnosti, regulací a postupů, ale i e, ke zjednodušování celních postupů. Digitální strategie obchodu by se dala využívat pro e, boj s korupcí a zabezpečení provádění mezinárodních úmluv a principů. Je třeba zabezpečit spravedlivé podmínky hospodářské soutěže na vnitřním trhu, harmonizaci standardů a ochrany spotřebitelů i bezpečnost a jménem e, naší spravodajky, e, spravodajky paní Grapíny chci poděkovat všem ostatním stínovým spravodajům a doufám, že budeme spolupracovat a dosáhneme dobrého výsledku ve prospěch našich občanů. Děkuji. Thank you, Monica, and for the ECR speak. Děkuji, Moniko, a za EKR Daniel, e, místo Daniela Daltona bude Helga Stevens. Colleagues. The ECR shadow. Děkuji, kolegové. Pan Dalton se omlouvá, protože dnes nemůže předstoupit před výbor, protože má jiné závazky. Takže přečtu jeho vzkaz. Chci poděkovat zpravodajce za její práci na tomto stanovisku. Já jsem také zpravodajem pro výbor IMCO. Na toto téma musím říci, že se shodnu v celé řadě věcí se zpravodajkou. Za prvé, Spravodajka správně říká, že ochrana osobních údajů není věc, eh, se kterou bychom mohli vyjednávat eh, v našich obchodních dohodách. Ochrana a důvěra obchodníků i spotřebitelů je zásadní a ta nám chybí na jednotném digitálním trhu. Je třeba zajistit eh, našim občanům soukromí a zajistit také bezpečnost členských států. Je třeba také dosáhnout moderního režimu ochrany osobních údajů ve formě GDPR. Za druhé, datová práva musí být chráněna, ale nemohou být zneužívána třetími zeměmi, nemůžou být použity jako falešný protekcionismus. Takže souhlasím, že digitální protekcionismus eh, především eh, neoprávněné požadavky na lokalizaci údajů jsou v rozporu s naší legislativou. Lokalizace sama o sobě eh, blokuje obchod a upírá našim občanům právo účastnit se na globálních trzích. Relevantní legislativa na ochranu osobních eh, údajů je taková, kdy jsou chráněna tato data a tento výbor by musel jasně říci, že je třeba jako hlavní prioritu odstranit neoprávněné požadavky na datovou lokalizaci. V mezinárodních obchodních dohodách eh, musíme vyjednávat tyto podmínky, musíme také odstranit eh, necelní překážky Musí to být také na pořadu jednání VTO. Měli bychom také jasně říci, že je třeba chránit základní práva občanů, anebo za určitých případů, jako je například eh, ochrana státních zájmů, ochrana státní bezpečnosti by měly být využity tyto požadavky. Jinak ne, jinak to ne, nesmí být eh, použito jako bariéra. Děkuji, těším se na další spolupráci. Děkuji a za zelené Jan Albrecht. Děkuji. Já zde vystoupím eh, za naši stínovou zpravodajku Jean Lambert. Děkuji zpravodajce za její návrh. Myslím si, že je velmi dobrý. Pouze bych rád poukázal na jednu věc, která by mohla být trošičku více vyjasněna. Odstavec 1 správně říká, že evropské zákony na ochranu osobních údajů musí být plně dodržovány při přeshraničním toku DAC, ale mohli bychom trošičku více vyjasnit eh, věc, kterou už jsme zmínili v usneseních, která se týkaly jednání o TTIP a TISA. Očekáváme, že komise také zajistí, že v obchodních dohodách bude vždycky horizontálně ustanovení, které plně zachová právo jednotlivých stran regulovat tuto oblast. A dá také možnost eh, tomu, aby změny, případné změny naší legislativy na ochranu osobních údajů byly uznány v těchto dohodách. Rozhodnutí o adekvátnosti jsou pro nás prioritou číslo jedna. To je ta nejlepší příležitost, jak dosáhnout toho, aby přeshraničně plynula data. Takže ten návrh je podle nás v pořádku, ale možná tato věc by měla být ještě více vyjasněna, jinak to, co máme na stole, vypadá dobře. Děkuji a teď zpravodajka Angelika. Děkuji, já budu velmi stručná. Děkuji všem zástupcům našich stínových zpravodajů. Já myslím, že se shodneme na tom, že se těšíme na další spolupráci a se těším na pozměňovací návrhy. Děkuji. Co jste udělala, že nikdo ze stínových zpravodajů nechtěl přijít? V každém případě byli náležitě zastoupeni skvělými koordinátory. Lepší už to být nemohlo, děkuji. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 28. září v 18 hodin. Děkuji. Děkuji zpravodajce a kolegům, kteří zastoupili své stínové zpravodaje. To je dobré, když se to takto udělá. Děkuji kolegové a teď přistoupíme k bodu číslo 5, což je bod, který se týká úřadu veřejného, Evropského veřejného žalobce. Tady máme návrh doporučení. Jak kolegové vědí, toto není poprvé, co o tomto diskutujeme. Komise předložila tento návrh v červenci roku 2013 a teď po čtyřech letech jednáních v Radě je parlament předložen, je parlament tedy předvolán, aby se vyjádřil. My zde máme videosprávu od naší zpravodajky paní Matera, ale prosím, zastavte to ještě na chvíli, abych dokončil ten svůj ten svůj úvod. Není to v přímém přenosu, takže to můžeme klidně pozastavit. Je to pozastaveno? Já jsem se stejně vyděsil jako vy všichni. Bylo to opravdu děsivé. Já doufám, že to nezačne znovu. Jak všichni víte, jak jsem říkal, Evropská komise předložila svůj návrh v červenci roku 2014, 2013 a teď by parlament se měl vyjádřit podle článku 86. Také víte, že ne všechny členské státy se rozhodly, že se budou účastnit ve vytvoření tohoto evropského subjektu podle metody posílené spolupráce, která byla uplatněna ve 20 členských státech, eh, které se tedy budou účastnit EPPO. Rád bych eh, k tomu ještě něco řekl, ale neudělám to, protože to eh, video s Barbarou Materou už se opravdu strašně chystá k akci, takže ona je zpravodajkou k EPPO je, jak všichni víte, na mateřské dovolené, takže mimořádně si tuto prezentaci vyslechneme ve formě videosprávy, kterou si teď můžeme pustit. Děkuji, pane předsedo, za to, že jste mi dal příležitost eh, vyjádřit se přes video, protože, jak víte, nedávno se mi narodila dcera, nemohu tedy tak často cestovat, ale bylo pro mě velmi důležité prezentovat zde tuto zprávu, kterou parlament odsouhlasil nařízení, kterým se vytváří úřad Evropského veřejného žalobce. Po dlouhých jednáních s radou a komisí se blíží tento velmi složitý proces ke konci. Bylo to dlouhé období plné bitev, abychom vytvořili úřad, který bude mít jasné kompetence a bude efektivně bránit finanční zájmy Evropské unie. Jsme vděční po sobě následujícím předsednictvím Evropské komise, které na tom pracovaly. Evropský parlament sledoval velmi pozorně jednání ve všech jeho fázích prostřednictvím různých návrhů, rezolucí a pozměňovacích návrhů jsme se snažili ovlivnit rozhodovací proces v rámci možností. Trvali jsme na tom, že je velmi důležité zajistit nezávislost úřadu veřejného evropského žalobce. Museli jsme se vyhnout všech efektivní nebo negativním eh, dopadům National Link, to znamená přidělování případů protože to je zcela klíčová otázka. Chceme, aby EPO byl eh, klíčovým aktérem při boji proti podvodům a proto musíme zajistit, eh, aby byl efektivně a náležitě zpravován. Nemělo by docházet rozhodně při přidělování případů k nějakým spožděním. Neměli bychom vytvořit obrovský úřad, který nebude efektivně fungovat. Při vyjasňování kompetencí a pravidel jsme jasně řekli, co bude prioritou. A to je důležité především eh, při zločinech nebo trestných činech, které se týkají ochrany finančních zájmů Unie. Eh, velmi se to posunulo, když byla přijata směrnice PIF, tedy směrnice o ochraně finančních zájmů Unie. Pracovali jsme na tom, aby EPO měl prioritu u případů PIF eh, ale aby zde byly také vyvážená pravidla, které by neměly být použity jako skryté mechanismy, které zabrání EPO ve výkonu vlastních kompetencí. Postupně bude možno zahrnout i další důležité závažné trestné činy proti EU, například terorismus a obchod se zbraněmi. Možná je to utopie, ale myslím si, že proces soudní integrace je důležitou složkou v plné evropské integraci. Teď, pane předsedo, se dostáváme ke konci komplexního, složitého procesu. Pracovali jsme na tom, abychom zajistili hladký průběh informací mezi centrálním úřadem a úřady v členských státech. Eh, Nesmíme zapomínat ani na Eurojust. Eh, Chceme, aby úřad byl plně informován o všech vyšetřováních PIF eh, ve členských státech. Zdá se nám, že se nám to podařilo. Vyjádřili jsme své znepokojení nebo zklamání, že posílená spolupráce že se jí neúčastní pět členských států Malta, Švédsko, Nizozemsko, Polsko a Maďarsko. Nicméně i ty uznávají kompetence EPO pro všechny zločiny, které jsou vyjmenovány ve směrnici PIF. Děkuji všem stínovým zpravodajům za to, že se zapojili do této práce a za jejich spolupráci ve všech fázích jednání. Děkuji také estonskému předsednictví a komisařce Jourové a jejímu personálu za spolupráci. Znovu vás srdečně zdravím a děkuji vám za pozornost. Okay, so that was the video message from the... Že to bylo video od zpravodajky a nyní můžeme přejít ke stínovým a začneme s SAD. Myslím si, paní Činiči za eh, Silví. Děkuji. Grazie, grazie prezidente. Io porto... Děkuji, pane předsedo, já zde hovořím za kolegyni Sylvie Kaufmann, která bohužel dnes nemohla přijet, a takže mě pověřila tímto vstupem a já to přečtu anglicky, tak jak jsem to dostala. Kolegyně Kaufmann, takže chce zdůraznit eh, právě s odkazem na tohoto veřejného žalobce a teď anglicky ano, eh, podvody na finančních zájmech eh, a znamenají ztrátu asi 500 milionů a 3 miliardy pro evropské daňové poplatníky a eh, stíhání těchto trestných činů je nedostačující. Pokud národní orgány nepřijmou kroky, takže potom my za to platíme. A právě proto podporuji vytvoření tohoto úřadu Evropského veřejného žalobce, ale zde nemůžeme dát biankošek členským státům. Evropský parlament přijal tři hm, průběžné zprávy, kde eh, eh, vyjádřil svůj postoj k vytvoření eh, tohoto úřadu Evropské veřejného žalobce po té, co pečlivě hm, prostudoval návrh rady a můžeme skonstatovat, rada vzala do úvahy hodně z našich připomínek víceméně jsme spokojeni mm, s touto dohodou. Nakonec můžeme říci ano tomuto evropskému řešení na ochranu evropských daňových poplatníků. Toto však neznamená, že pro nás eh, to je bez kritiky. Evropská přidaná hodnota tohoto úřadu eh, Eh, je nižší, pokud se eh, do toho zapojí pouze 20 států a především Maďarsko a Polsko se nezapojí a v podstatě to jsou hlavní příjemci evropských fondů. Takže eh, to je mm, velký nedostatek. Závěr paní Kaufmanové. Paní Kaufmann chce poděkovat zpravodajce a dalším stínovým zpravodajům za vynikající spolupráci v posledních letech. A pokud já bych mohla ještě, pokud je čas, tak bych mohla něco e, doplnit e, po, mm, osobně, tedy až si vyslechnu další kolegy. Děkuji, ano, Katrin. Ano, a za EPP paní Makovej. Sorry for the ECF. Uh, my apologies. EKR, já se omlouvám. I hope nobody heard that.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 po e, čtyřech letech, letech intenzivních jednání konečně se stane úřad veřejného žalobce realitou, co nejrychleji doufám. Já jsem byla zpravodajkou dvou mm, průběžných zpráv přijatých výborem Libe a parlamentem a já jsem vyjednávala s ministry spravedlnosti a vnitra v řadě členských států a v této průběžné zprávě jsme zdůraznili věci, které jsou podstatné pro EP, který nakonec může dát souhlas. Mezi těmito body například nezávislost evropského žalobce a všech, kteří mm, budou pracovat v tomto úřadě, způsob jejich výběru, podle jakých mm, kompetencí, dovedností a zde mm, jak uznávat výsledky vyšetřování a úkonů realizovaných v jednom členském státě například. Takže to všechno bude figurovat v tomto návrhu, o kterém se bude hlasovat tento týden ve výboru LIBE a poté se dostane do pléna. Máme za to, že podvody proti finančním zájmům EU představují 500 milionů euro. To znamená, že to jsou peníze, které byly ukradeny z kapes evropského daňového poplatníka a víceméně většinou opustí území EU. Musíme na to reagovat z evropské úrovně, protože národní reakce nestačí. To jsme viděli do posud. Právě proto potřebujeme tento úřad, který bude mít pravomoce například vyšetřovat Eh, samozřejmě ve finančních kauzách, tak jak je to definováno ve směrnici o ochraně finančních zájmů EU. A poté bude mít kompetence pravomoce týkající se DPH. Eh, měli jsme hodně podvodů z DPH v Evropě a tudíž eh, tento úřad bude moci vyšetřovat tyto činy tento typ eh, přeshraniční trestné činnosti eh, v oblasti DPH bude tedy vyšetřováno úřadem eh, nad hranicí 10 milionů euro. Ale u ostatních trestních činů takový limit tady stanoven není. Stejně tak Tento úřad bude mít pravomoce definované směrnicí PIF, tedy směrnice na ochranu finančních zájmů, a bude moci eh, rozhodovat o minimálních a maximálních sankcích. Ne, minim, pardon, o minimálních sankcích pouze, po, které lze ukládat za eh, finanční trestnou činnost. Samozřejmě zde zatím ty sankce jsou velice rozličné, ty, které se aplikují na, trest, na mm, trestnou činnost z DPH. A bylo by eh, dobré, aby všechny členské státy se zapojily do tohoto evropského projektu. Samozřejmě máme 20 států, které se zapojí, které při, budou přispívat a přispějí k vytvoření uh, tohoto úřadu a doufáme, že i ostatní členské státy se zapojí. Pro, zatím jsou to státy, které se nerozhodly se zapojit v této nové instituci. A doufejme tedy, že i v pozdějším horizontu se tyto státy zapojí já vítám myšlenku, že budeme hlasovat o návrhu a díky tomu se nám podařilo eh, eh, zrealizovat eh, velice významnou věc. Tady jde o udělení souhlasu. Ano, protože návrh byl připraven radou, takže parlament dává souhlas. A já myslím, že již i Rada vzala do úvahy doporučení parlamentu, tedy myslím si, že bude moci hlasovat ano tento týden ve výboru a poté ve Štrasburku. Děkuji. Uh, Děkuji paní Makovej a pak zde máme ještě další eh, dva příspěvky, pan López Aguilar. No, precisely, I didn't mean, I didn't mean to... Uh, Pane předsedo, já jsem si nechtěl brát slovo znovu, abych poukázal na význam směrnice PIV, která byla eh, schválena, ale spíš na to, že je eh, zásadní, aby vlastně vydláždila cestu pro úřad Evropského veřejného žalobce. Právě jsme slyšeli od zpravodajky v jejím videoposelství, že jde o posílení významu kvalitní jurisdikce pro ochranu evropských finančních zájmů. Ale i přesto je zcela zásadní, aby ten první krok představovalo vstoupení v platnost směrnice PIV. Takže to je potřeba nejprve umožnit. A my budeme muset radu kontrolovat, protože nezapomínejme, že článek 86 vlastně neobsahuje pravidlo o kodifikaci ze strany parlamentu, ale vzhledem k tomu, že ta kompetence teď existuje, musíme vyvíjet příslušný nátlak, abychom již brzy byli schopni rozšířit jurisdikci tohoto úřadu nejenom na ochranu finančních zájmů Evropské unie, ale i na veškeré další obsahy, Eh, v článku 83, eh, to znamená závažné mezinárodní trestné činy, ale to, by, to bude teprve naším dalším krokem v budoucnosti. Neboli je velice důležité, aby bychom zcela eh, se nemohli dohodnout na schválení, tedy vzniku úřadu EPO, tak musíme alespoň tedy schválit schválit eh, rozsah těch působností. Děkuji, pan Depry. Děkuji, pane předsedo. Já zde vystupuji místo Luise Michela, který je stínovým zpravodem za naši frakci, ale bohužel zde dnes nemůže být, takže já přečtu jeho vzkaz ze všeho. Nejdříve chci poděkovat naší zpravodajce a stínovým zpravodajům za kvalitní spolupráci. Vítám a samozřejmě podporuji vytvoření úřadu Evropského veřejného žalobce a jsem rád, že řada požadavků parlamentu byla zohledněna. Vítám především začlenění podvodu z DPH do kompetencí úřadu veřejného žalobce. Nicméně je mi líto, že po čtyřech letech jednání nebylo dosaženo požadované jednoty na radě. Ochrana finančních zájmů Unie znamená sdílenou zodpovědnost Unie a všech členských států. A nedokážu si představit, že parlament, nebo tedy rozpočet Evropské unie, by mohl být chráněn různými způsoby všude v Evropě, ale k tomu dojde, protože některé členské státy, to znamená Polsko a také Maďarsko, které jsou mezi největšími příjemci evropských prostředků se rozhodli, že tuto hru nebudou hrát. Já mám taková přání pro budoucnost. Chci, aby maximum členských států se připojilo co nejrychleji k posílené spolupráci ještě dříve, než bude vytvořen úřad veřejného žalobce, tedy nejdříve tři roky po vstupu řízení v platnost. Za druhé, ty členské státy, které zůstanou mimo posílenou spolupráci, doufám, budou konstruktivně spolupracovat s agenturou Eurojust, aby bylo usnadněno vyšetřování a pronásledování podvodů v rámci Evropy. Jedná se o zcela zásadní věc. A teď ještě můj osobní komentář, pane předsedo, budeme znovu vyjednávat víceletý finanční rámec a já doufám, že při této příležitosti bychom se zamysleli nad klauzulí, která povede k tomu, že strukturální fondy budou dostupné jenom těm, které se podřídí kontrolním institucím, které jsme vytvořili a vytvoříme. Děkuji. Thank you, Gerard. And, um, no, Mr. Děkuji. A nyní pan Batten. Um, Děkuji. Já mám vlastně jenom otázku na stínové zpravodaje, protože byste hovořili o tom, že tohoto se účastní 20 20 zemí mimo eh, Maďarska, Polska, Spojené království také ne. Zdá se, že možná eh, úřad veřejného žalobce vznikne před Brexitem, to je jiná věc. Ale já se chci zeptat na to. Eh, veřejný žalobce by mohl využít i jiné právní nástroje, jako prostě zatýkací rozkaz a jiné takové podobné nástroje. Mohl by veřejný žalobce vlastně obejít skutečnost, že některé země nespadají pod jeho jurisdikci tím, že prostě využije ty právní nástroje, které tyto členské státy schválily. Takže vlastně ty opt-outy by neměly vůbec žádný víceméně význam? Na to se chci zeptat. Děkuji. Možná, že by komise mohla odpovědět pan Albrecht ještě. Děkuji. Naše frakce opravdu vítá že se podařilo najít dohody. Co se týče úřadu EPO, podle nás je to velký krok kupředu eh, ve prospěch evropské integrace, kterou tolik potřebujeme právě v této době, zvláště co se týče spolupráce orgánů činných v trestním řízení. Vycházet se musí z vysokých eh, úrovní eh, ochrany a správných procesních postupů, takže je nezbytné postupovat i e, v budování harmonizovaných norem v oblasti trestního práva a jeho vynucování. Tato práce nedávno e, se trochu pozastavila takže je nezbytné, aby až zvládneme toto, abychom se vrátili k tomu minulému úsilí a nastavili skutečně vysokou úroveň spolupráce orgánů činných v trestním řízení v EU. Tam je ještě řada aspektů, které jsme nevyřešili, ku příkladu eh, eh, vyšetřovací vazba a také se musíme zabývat eh, poznámkami předsedy Junkra v jeho projevu o stavu Unie, kde hovořil o možnosti rozšířit působnosti, rozšířit působnost eh, úřadu EPO co nejdříve, protože eh, boj proti závažným trestným činům, zvláště terorismu, pomocí jednotných společných institucí a eh, společných orgánů činných, trest, činných trestním řízení je velice klíčové. A stejně klíčové bude také přimět ostatní členské státy, aby se přidali eh, k této iniciativě. Eh, asi eh, nemusíme k tomu nutit Spojené království, ale co se týče zbytku členských států, tady je důležité, aby se připojili a dosáhli pokroku v tomto směru také a my jako parlament bychom to měli jasně vyžadovat až eh, budeme tady debatovat na toto klíčové téma. Děkuji. Eh, děkuji, pane kolego, hned za chvilku, ale pan Čeničí. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že jste mi znovu dal slovo, teď tedy osobně. Chci poděkovat všem kolegům, eh, kteří pracovali na tomto důležitém tématu. Spravodajci stínovým spravodajům. Já už jsem tady několikrát říkala, že vytvoření úřadu Evropského veřejného žalobce je jedním z největších pokroků Evropské unie v oblasti trestního práva, protože je to orgán, který bude koordinovat, který bude mít také eh, přímé pravomoci, bude chránit eh, finanční zájmy unie a jeho cílem bude potírat eh, ty největší přeshraniční zločiny. Jsem přesvědčena z technického hlediska, že bylo dosaženo dobrého kompromisu, protože bylo dosaženo dobré dohody ohledně začlenění podvodu v oblasti DPH do kompetencí úřadu veřejného žalobce. A chci také poděkovat kolegovi Aguilarovi, který pracoval na směrnici PIV a také dosáhnul velkého zlepšení. Je také důležité začlenění norem, které se týkají procesních záruk a také ochrany osobních údajů. Zůstává zde ovšem to politování, které jsme zde už vyjádřili, že tento mechanismus vzniká ne na základě jednomyslnosti, ale na základě posílené spolupráce. Nicméně si myslím, že je to přesto důležitý výsledek i s ohledem na to, co už říkali mý předřečníci, Tedy nejen pokud je o posílení trestní spolupráce mezi členskými státy Evropské unie při potírání nejhorších přeshraničních zločinů, ale také s ohledem na to, že je možnost eh, rozšířit eh, při dodržení tedy smlouvy tyto kompetence na další formy trestné činnosti, protože víme, že velmi často je terorismus financován také prostřednictvím eh, finančních trestných činů na úkor Evropské unie. Takže já zde tedy se vyjadřuji pro přijetí tohoto nařízení. Mám tedy pozitivní názor i já doufám, že v budoucnosti, samozřejmě za zachování, za dodržení pravidel smlouvy budou rozšířeny kompetence tohoto úřadu, aby se posílila spolupráce členských států v boji proti nejzávaznějším přeshraničním trestným činům. Děkuji. Děkuji. Paní Makovej, byste chtěla velmi stručně? Tak, prosím, ale stručně. Ano, ráda bych odpověděla kolegům. Kolegovi z UKIPu bych ráda odpověděla, že přeshraniční trestné činy, jako jsou například podvody s evropskými prostředky, vyžaduje přeshraniční odpověď na celoevropské úrovni, jinak budeme vždy pokulhávat eh, za zločinci. V současné době máme soudní spolupráci, ale pokud jde o podvody s evropskými penězi, tak eh, tento způsob spolupráce je neefektivní a proto tedy přicházíme každoročně o 500 milionů eur. A proto jsme potřebovali udělat něco navíc. Evropský veřejný žalobce, který bude sledovat celý případ od začátku až do konce, dospěje k řešení mnohem rychleji, než bychom k tomu dospěli cestou soudní spolupráce a tím můžeme také získat peníze zpět pro daňové poplatníky. Děkuji a na závěr pan Bony a to bude vše k tomuto bodu. Děkuji. Jen krátká poznámka v polštině, jestli můžu tedy říci něco polsky. Před několika lety polská vláda podporovala toto řešení a nemáme zde žádné věcné nebo ústavní argumenty v Polsku, abychom odmítli toto nařízení. Já tedy doufám, že Polsko to ještě přehodnotí a společně s dalšími zeměmi bude hledat toto řešení. Teď ovšem eh, zde máme ten antievropský politický charakter, který nám v tom této chvíli brání. Okay, you, Děkuji, pane Bony, děkuji také za vaši stručnost. Vzhledem k významu tohoto tématu jsem si chtěl jen ověřit v těch pár minutách, které nám zbývají, zda by komise nechtěla něco stručně říci. Petře, velmi stručně. Děkuji, pane předsedo. Za prvé děkujeme všem v tomto sále, zpravodajce, eh, poslancům Libe a za pomoc eh, za celá léta, která se nám, které se nám dostávalo v eh, postupu prací nad návrhem eh, vzniku úřadu Evropského veřejného žalobce. Toto je opravdu důležitý krok v historii, v historii EU a zvláště v historii ochrany jejich finančních zájmů a rozpočtu. Bude to i významný krok eh, ve vytvoření skutečně evropského prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Co se týče té poznámky, eh, jestli ty neúčastnící se členské státy nebudou přinuceny spolupracovat, i když se rozhodnou se nepřipojit, jestli jsem správně rozuměl otázce, co je jasné, je, že eh, smlouva stanoví obecnou, obecný závazek pro EU a členské státy chránit e, její finanční zájmy zcela e, tedy obecným způsobem, naprosto e, jaksi bez jakýchkoliv, bez jakýchkoliv jaksi oslabujících advok, eh, eh, aspektů. To je tedy závazné pro členské státy. Z toho vyplývá, že Spojené království i veškeré členské státy, které se nepřidaly k iniciativě EPO, budou muset spolupracovat, že to bude na základě systému vzájemného uznávání, neboli že budou muset uznat justiční orgány a jejich rozhodování, jako kdyby Eh, EPO tedy eh, byl mezinárodním orgánem s justiční pravomocí a eh, systém dohod, který se předpokládá v nařízení jako takovém, bude platný pro všechny. Takže nikdo zde neunikne, protože smlouva nepraví, že jakmile tento veřejný úřad vznikne, že ty členské státy, které se ho neúčastní, že budou moci přestat ochraňovat finanční zájmy Eh, finanční, eh, Evropské unie to rozhodně ne. Budou se muset účastnit vyšetřování eh, a trestního stíhání a budou muset spolupracovat pomocí vyšetřování a trestního stíhání ve spojených týmech, takže je zcela jasné, že bude probíhat společné úsilí mezi úřadem EPO i těmi neúčastnícími se členskými státy. My doufáme, že všichni tedy nazřou přidanou hodnotu tohoto úřadu. A poslední bod, co se týče rozšíření kompetence úřadu EPO, my prozatím se musíme zabývat pouze ochranou rozpočtu EU, to je náš primární úkol a dlouhodobá strategická vize, kterou nastínil předseda komise, je pro nás vodítkem, ale prozatím první prioritou je eh, tedy spustit úřad a jeho fungování co nejdříve. Děkuji. Děkuji, to bylo užitečné. Velice děkuji stínovým zpravodajům za veškerou jejich práci, děkuji všem, kteří se účastnili této debaty. Vážíme si vaší práce a hlasovat se bude ve čtvrtek a potom, eh, nebo ve středu a potom, eh, potom na plenárce příští týden. Děkuji tedy za účast na práci nad tímto tématem. Děkuji. So we come now to points. A teď se dostáváme k bodu 6, 7 a 8. To jsou všechno nezodpovězené odpovědi na písemné dotazy podle jednacího řádu 130 odstavec 4. Všechny ty otázky byly adresovány komisi a Eh, komise nesplnila eh, lhůtu pro odpověď a na eh, tedy žádost koordinátorů jsme tady tyto body dali na pořad jednání. Dnes já teď dám slovo někomu z autorů dotazů a potom dám slovo komisi, aby odpověděla. A to vše musíme zvládnout poměrně svižně, neboli žádám Sophie Intfeld, pana Deprey eh, a ostatní, aby nehovořili déle než dvě minuty. Myslím, že je to bohatě času, aby řekli, co chtějí. Co chtějí. Nejprve tedy Sophie Intfeld, co se týče té, toho dotazu. Děkuji. Já, já. já nebudu opakovat, jenom před víkendem jsme dostali odpověď ano, ze strany komise a k mému překvapení tam říká, že komise pořád má obavy, pokud jde o e, dodržování evropského práva e, a v podstatě že LHS, NHS se nepovažuje za bezpečný systém zdravotnické, pojiště, zdravotnického pojištění a v podstatě zde se hovoří o možnostech Eh, porušení a eh, zde i se hovoří o tom, že by se mělo to urovnat přátelsky a že eh, Spojené království by mělo aplikovat pravidla. Komise nám říká pět let poté, co jsme dospěli k závěru, že Eh, mm, ten požadavek mi další eh, pojištění navíc tedy pro mm, tyto lidi, že to není v souladu s evropským právem. A opět jsme dospěli k závěru, že to není v souladu s evropským právem a apelujeme na britskou vládu, aby zvážila, zdáli by tu situaci neměla napravit. Takže v zásadě evropské právo je eh, čistě na úvaze členského státu, zda ho bude aplikovat nebo ne, no, což je skutečně jako z jiné planety to spa, snad spadly z měsíce, protože ve Velké Británii teď je mnoho lidí, kteří skutečně mají obrovský strach, protože nevědí, jaká bude budoucnost. Eh, a víme, že eh, eh, dostávají dopisy, aby opustili zemi třeba za pár týdnů hned. Víme, že tam je větší a větší počet lidí, kteří například vůbec nemohou nalézt práci tam, protože zaměstnavatele, víte, že or, orgány jim říkají, nenajímajte evropské občany, protože stejně budou muset odsad odejet. A takže lidé mají strach. A jak na to reaguje komise? Komise pořád je v názoru, názoru, že požadavek toho dodatečného eh, zdravotního pojištění, že to není v souladu s evropským právem, no tak má zahájit eh, řízení z titulu porušení smluvní povinnosti, podat žalobu a eh, dovést to k nějakému řádnému konci. Děkuji, Sofie. Ještě bych chtěl zmínit, že také máme ze další eh, členy, kteří spolu podepsali eh, tuto otázku, včetně paní Wikström, ale to vidíte na programu. Takže se obracím na komisi, aby komise zareagovala. Děkuji, jak řekla paní Intveld právě, já chápu, ano, eh, parlament dostal odpověď 18. září, dostali jste ji, pokud vidím, ano, jenom bych chtěla vysvětlit, že v souladu se smlouvou parlament eh, může klást otázky komisi, ale na to odpovídá kolegium, nikoli jednotliví komisaři a po, odpovídá komise po eh, konzultacích a poté, co se na tom dohodne kolegium, tak aby se skutečně zvýšila kvalita těch odpovědí. Pan eh, předseda Juncker požádal všechny členy kolegia, aby věnovali maximální péči odpovědi na eh, tuto interpelaci parlamentu a aby mm, mezi sebou řádně prodebatovali tu odpověď nejprve a aby dali politickou odpověď na politickou otázku. A k meritu věci paní Intveld již zmínila tu naši odpověď. A jedna, jeden prvek z té odpovědi je, že ve světle nedávné judikatury ohledně přístupu k ekonomicky, neaktivní, k ekonomicky neaktivních evropských občanů k určitým dávkám a výhodám a vzhledem k nedávnému vývoji, tak komise pořád eh, pochybuje o aplikaci evropského eh, práva z mm, eh, titulu toho, že účast na NHS se nepovažuje za komplexní mm, pojištění pro ekonomicky neaktivní občany ve smyslu směrnice 7.1b, směrnice o pohybu osob. Takže komise teď ale zvažuje dopady případného řízení a ve světle přátelského řešení, soudního řešení, tak se apeluje na Spojené království, aby novelizovala pravidla a aby mm, bylo souhladu. Děkuji. Dobře. No, ano, určitě. Kolegové chtějí se vyjádřit i já, ale Tady eh, musím ale rychle, protože ještě tady máme další řečníky, pana Depreze, pana Polieze. Takže paní Vikstrem. no, no jenom. Takže my víme, co je na papíře, ale to není odpověď. Otázka zní, zdali eh, britský systém eh, respektuje evropské právo nebo ne, v souladu nebo ne, odpověď je ano nebo ne nezapomeňte na to, že e, lidé toto sledují a neznají evropský žargon. On neumí číst mezi řádky, jenom chtějí vědět, jak jsou na tom. Chtějí vědět, zdali jim to pomůže, aby e, měli jistotu, ano nebo ne. A mm, takže poté, co žili desetiletí v té zemi, tak budou vykopnuti z té země, ano nebo ne. Já se prostě ptám jenom ano nebo ne. Já chci slyšet, komise zdali ano nebo ne. Je ten požadavek, britský požadavek je v souladu se evropským právem nebo ne. Pokud odpověď je ne, já předpokládám, že ano, pokud si přečtu vaši odpověď, tak co s tím komise udělá? Můžete to tady říct jednoduše, aby tomu rozuměli normální lidi? které my zastupujeme, které zastupujete snad i vy. A mm, lidé, kteří na vás spolehají, evropští občané spolehají na Evropskou komisi. A je úplně je jim jedno, jaké jsou tady procedury. Chtějí vědět, zda ano nebo ne. Proč je to takový problém? No, než odpovíte. Jasně, odpovíte. Takže se cílí ještě. Děkuji, pane předsedo, děkuji, Klode. Já se také pokusím jak si pečlivě volit slova, ale já jsem stejně rozčilená jako kolegyně. Já jsem byla předsedkyní petičního výboru a tato otázka skutečně leží na srdci normálním občanům z různých členských států Evropské unie, kteří bydlí ve Spojeném království již desetiletí. A třeba jedna z nich, to je žena, která je tam vdaná více než 35 let. Tam platila daně, vždycky žila tam, vychovala tam děti, dělala tam charitu a ona si požádala o občanství před referendem zrovna. A jaká byla ta odpověď? Ona dostala Eh, dopis, eh, kde jim úřady, úřady řekli, máte šest měsíců na to, abyste se vystěhovali. Vystěhovala, co to je za odpověď? A stejně jako Sofie právě řekla, pokud taková to má být ta situace, tak to vůbec není v souladu s evropským právem a mm, s právem každého občana Evropské unie. Takže Teď, abych se vrátila k vaší odpovědi, já vás respektuji. Vy jste obratní v těch diplomatických kličkách. Ano, to vy umíte velice jemně formulovat, ale ta, ale stačí jednoslovná odpověď. Je to v souladu s evropskou legislativou? Ano nebo ne? A no poslouchejte, my pořád ještě čekáme na vaši odpověď. Děkuji. Dobře, samozřejmě tady je na vás vyvíjet velký tlak, ano, a já se chci omluvit panu Deprezovi, panu Polieze, k vašim otázkám se dostaneme co nejrychleji. Ještě jeden bod. Eh, mm, mm, já jsem taky spolu podepsal, když jsem neutrální jako předseda, ale ještě další věc na komisi. jako parlament a eh, byl kritizován a určitě mm, mm, to mm, potvrdí předseda konference předsedů, že eh, my klademe nekvalitní otázky, ale to byla kvalitní otázka na komisi a odpovědi se nám nedostalo včas, jak jsme si přáli. Takže to jsou relevantní otázky, tak my chceme adekvátní eh, význam, aby se jim přikládali. To je jedna věc, procedurálně řečeno, jinak bychom tady nebyli. A teď k meritu věci. Když si uvědomíte, jak je to důležité, určitě komise je si toho vědoma. Mimochodem, bez ohledu na dobrou práci, kterou komise dělá, tak by měla pochopit, že ta odpověď by měla být sformulována způsobem nevyhýbavým. Jak řekli kolegyně zde, takže to je velice důležité pro dotčené osoby. Tak. Tak se ptám o to povětě, ano nebo ne. Jak jsem již řekla, komise pracuje jako kolegium, já zde nezastupuju kolegium, takže to vám musí říci kolegium, které takto musí rozhodnout, abych reagovala na načasování. Je to složitá věc, ano, eh, abych se odkázala na judikaturu, nevím, zda ji znáte, ale máme zde judikáty, které jsou relevantní, třeba Garcia Nieto, Emenovič Dano, komise versus Spojené království, kde komise prohrála. Jsou to důležité judikáty, které mají dopad i na tuto kauzu teď. A třetí otázka. Odpověď říká, že pořád máme obavy. Ano, máme s tím problém. Takže jak se, my musíme ale pořád vyhodnotit dopad na konkrétní případy. My jsme pod tlakem, takže mm, kolegium přijímá politická rozhodnutí, takže my budeme muset eh, se obrátit na paní Jourovou, že jsme nespokojeni, jak pokud jde o proceduru, tak pokud jde o meritum věci, protože mm, takže chápu, že to je rozhodnutí kolegia. Sofie ještě jenom 10 vteřin. Já chápu, já vás chápu, vy nám můžete pouze eh, říct si to, co vám řekl kolegium, ale já, pane předsedo, bych rád, abyste pozval paní komisařku, nebo komisaře, ani kdo to je, paní Jourová. No, před, na, na tento výbor co nejdříve, tak abychom skutečně dostali politickou odpověď, protože lidi ve Spojeném království a řeka Cecília skutečně si přece zaslouží rychlou odpověď. Ano, já už v hlavě mám, mm, tedy mm, mě napadlo, že ji pozveme, tak jako kdyby byla pozvána. Ano, je to otázka odpovědnosti, z odpovědnosti také, ale mm, já myslím, že paní Wikström se mnou e, souhlasí, protože my jako e, poslanci, e, my jsme kritizováni, že kládeme špatné otázky a často si z nás pak dělají legraci a jsme zesměšováni, ale my přece klademe tady za seriózní vážné otázky, to jsou vážné situace občanů a chceme mít relevantní včasné odpovědi. Dobře, pan Depres a má od, od čas, aby řekl, jak je to s používáním technologií Carrier Grade. Tak prosím, omlouvám se za spoždění. Děkuji, pane předsedo. Čím dál častější používání CGN poskytovatelům přístupu k internetu je problémem pro policejní vyšetřování. Technologie CGN umožňuje sdílet jedinou IP adresu mezi různými uživateli, takže je technicky obtížné splnit právní povinnost muset přesně identifikovat uživatele IP adresy, protože při použití této technologie někdy často více než tisíc lidí sdílí stejnou IP adresu. Belgie uzavřela dobrovolnou dohodu s poskytovateli služeb. Poskytovatelé se zavazují, že omezí počet uživatelů za každou IP adresou, takže že co nejrychleji z technologie CGN přejdou k nové technologii, k nové generaci IP adres, která nabídne neomezenou možnost neomezený počet IP adres. Neměla by být přijata legislativní iniciativa v této oblasti, neměl by být problém CGN řešen v rámci internetu, internetového fóra Evropské unie. Děkuji, Gerarde. Znovu jsme tedy nedostali informaci, odpověď včas. Znovu bych tedy položil otázku komisi, jak eh, k postupu, tak i k obsahu. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já chci odkázat na komentář eh, kolegy eh, z DG eh, Justice, že někdy nám ta odpověď trvá dlouho kvůli postupu. Naše odpověď byla předána 17. září. Co se týče obsahu, my si ten problém, na který jste správně upozornil, plně uvědomujeme. Představuje to obrovskou výzvu pro orgány činné v trestním řízení v Evropě i mimo ní. Belgický příklad je velice slibným postupem. Ovšem je to národní řešení a co se týče využívání adres IPv4 mimo Belgii, na to řešení ještě neexistuje. Komise se snaží řešit ten problém, problém v rámci regionálních eh, internetových registrů, které mají na starosti eh, vlastně přiřazování adres IPv4 a IPv6. A snažíme se najít řešení, ale v mezidobí komise také podporuje provádění IPv6 v rámci Evropské unie a začíná eh, vlastně nastavovat požadavky, co se týče financování výzkumu a vývoje, eh, tedy požadavky na kompatibilitu s IPv6 a bere v úvahu belgický příklad, kdy je možné uzavřít takové dobrovolné dohody s poskytovateli internetu v jiných jurisdikcích mimo Belgii. Děkuji, Gerarde. Eh. Stručně, především Chci říci, že Belgie je průkopníkem v této oblasti, to musím zdůraznit. Já jsem si pozorně přečetl odpověď pana Avramopulose. Komise si je vědoma stavu problému. Je si toho vědoma. Komise podporuje vynaložené úsilí, aby byla šířena osvěta na toto téma vznesla tuto otázku už v roce 2017 na zasedání sítě IP. Europol také vyjádřil svůj názor, tak já jsem trošičku přesvědčen, tedy překvapen. Co pak to, že jestli komise něčeho vědomá je nějakým politickým aktem? A pokud komise má pravomoc zasáhnout, no tak proč to neudělala? Proč to tedy z právního hlediska neudělala? Oh, you've asked another question takže to se vlastně položilo další otázku. Komise, slyšeli jste tu uh, otázku, chcete nám rychle odpovědět a pak to ukončíme? Děkuji. Děkuji. Vzhledem k globální povaze tohoto problému, snaha o nalezení řešení ve fórech, o níž jsem hovořila, to znamená pět regionálních rejstříků internetu nebo registrů, které existují pro jeden každý kontinent, je slibnou cestou, která umožní nalézt globální řešení problému, který není svou povahou jenom evropský. A mohlo by to umožnit řešení, za které nebude asi Eh, odpovídat jenom moje DG, k těm se asi bohužel vyjádřit nemohu. Děkuji, děkuji eh, za odpověď, děkuji Žeráde. Eh, pane Poliezi, vy máte tedy slovo k otázce přemístěvání uprchlíků z Itálie a Řecka. Děkuji, pane předsedo. Především chci říci, že 12. září jsem dostal písemnou odpověď od komisaře Avramopolsa, ale vzhledem k tomu, jak je to téma důležité. Já si myslím, že je důležité o něm diskutovat i tady. Já jsem předložil žádost, kterou podepsali také Elizabeta Gardini, Alessandra Mussolini a Stefano Maulu. Vycházeli jsme z usnesení, které 18. května schválil širokověčnou parlament. Vycházeli jsme také z plánu přemysťování, který byl uzavřen před několika lety a který by měl umožnit eh, přemístění 160 tisíc žadatelů o azyl do 26 září 2017, to znamená tedy k zítřejšímu datu z Itálie a Řecka. Podle údajů komise je ovšem vidět, že bylo přesunuto pouze 9 tisíc žadatelů o azyl z Itálie a 20 066 z Řecka. To znamená trošičku více než 18 V mé otázce se formálně ptáme komise, zda chce tedy prodloužit ten plán přemysťování. Komise ve své odpovědi říká, že si nedokáže představit prodloužení tohoto plánu přemysťování, protože by to muselo znamenat změnu nařízení Dublin 3. Já s tím plně souhlasím. Rozhodně bychom to neměli urychlit, měli bychom nejdříve tedy změnit Dublin 3, ale než se to stane, tak si myslím, že je důležité, aby komise navrhla nový plán přemysťování. Paradoxní, že po dvou letech bylo přemístěno pouze 18 žadatelů o azyl v porovnání s tím, co navrhl parlament, přijala komise, ale kvůli egoismu některých členských států je tento plán zatím selháním, takže doufám, že to komise znovu přehodnotí. Mohla by prosím komise odpovědět? Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o procedurální aspekty, znovu se omlouvám za spoždění při zasílání odpovědi. Zaslali jsme ji 12. září. Já jen zopakuji to, co řekla má kolegyně z DG Justice. Pokud jde o obsah, naší první prioritou je provést toto přemístění, protože chceme přemístit ty osoby, které jsou způsobilé k tomuto přemístění. Jak říkal poslanec, pan poslanec, tak to limitní datum je zítra. Zítra zjistíme, kolik lidí máme pořád ještě k tomu přemístění, kolik nám jich zůstalo v Itálii a v Řecku. Může docházet k těm transferům i po 26. září. To jsme říkali i v té naší předcházející zprávě o relokalizaci a přemysťování. Znovu jsme opakovali, že v zásadě ti, kteří jsou do 26. září, tedy na území Řecka a Itálie, tak jsou pořád ještě tedy způsobili pro tento transfer, pro toto přemístění. Takže Itálie a, Fren- a Řecko mohou tedy poslat svou žádost a k tomu přemístění fyzicky dojde až po 26. září. To je tedy naše priorita, také hledáme strukturální řešení tohoto problému. Chceme se vyhnout nějakým ad hoc řešením, bilaterálním řešením a dočasným řešením. Chceme mít mechanismus, který odolá krizím a který bude velmi dobře fungovat používat i v běžných dobách. Pokud jde o usnesení z 16. května, my jsme si vědomi toho, že parlament požádal o prodloužení rozhodnutí. Jak říkám, my chceme zajistit, aby ti způsobili žadatelé o azyl, kteří jsou pořád ještě na území Itálie a Řecka, mohli být přemístěni i po 26. září. A pokud jde o prodloužení až po rozhodnutí rady, tak tady si myslím, že budeme muset ještě počkat na sdělení, které bude přijato 27. a 9. při příležitosti Evropské agendy pro migraci. Pane Polieze, ale pak už se musíme opravdu posunout dále, protože máme před sebou hlasování. Já vám tedy děkuji za předložení této otázky. Děkuji kolegům za trpělivost a děkuji komisi za to, že přišla a přednesla své odpovědi. Je zde spousta věcí, které tedy jsou bez odpovědnosti tedy komise. Takže ještě jednou děkuji. Budeme hlasovat, kolegové, v 18.25, takže buďte, prosím, připraveni. Ale teď zde mám ještě body 10 a 11. A tady máme krátké rozhodnutí, které musíme přijmout. Máme tady žádost o konzultaci, kterou parlament dostal eh, od konce června do poloviny července, co se týče automatizované výměny údajů. Máme zpravodaje Maria Grapíny, tu zde zastupuje paní Beňová. Máme pana Štětinu, který je zde a já mám také eh, jedno téma. Stručně koordinátoři výboru LIBE rozhodli, že tyto eh, tři návrhy budou řešeny eh, zjednodušeným postupem podle článku 50 jednacího řádu. Já jsem zpravodajem pro Řecko automatizovanou výměnu eh, údajů. Já jsem pro schválení návrhu rady bez pozměňovacích návrhů, takže se chci jenom zeptat druhých dvou zpravodajů na stejné téma, jestli by také souhlasili s tímto návrhem, anebo jestli mají jiný názor. Nejprve paní Maria Grapíny. Eh, Moniko, vy eh, budete za socialisty hovořit místo ní. Ano, děkuji, Klode. Jménem paní Marie Grapine vás informuje, že Evropský eh, parlament schválil návrh rozhodnutí eh, rady o automatizované měně údajů, co se týče registrační, eh, registrace vozidel v České republice. Rada aplikovala specifický postup k ověření postupu v členských státech, jestli tedy ten členský stát má právo na automatizované údaje o e, vozidlech. E, Toto dostala kompetentní tedy e, pracovní skupina rady 17. května 2017. Rada zaznamenala dohodu všech členských států ze závazky v tomto směru a uzavřela, že Česká republika plně eh, provedla obecná eh, ustanovení kapitoly 6 tohoto rozhodnutí. Dobře, děkuji. A mohu dát stručně slovo panu Štětinovi, který odpovídá tedy za totéž téma za Portugalsko. Pane Štětino. Děkuji za slovo, pane předsedo. Portugalsko splnilo veškeré stanovené podmínky, proto navrhuji schválit návrh rady. Ano, to bylo stručné a k věci. Děkuji vám srdečně, děkuji. Takže nejsou žádné námitky. Děkuji, Moniko, za to, že jste zastoupila paní Grapíny. Děkuji, pane Štětino. Vzhledem k tomu, že nejsou námitky, Navržený postup je tímto schválen. A já bych toho mohl ještě hodně přečíst, ale jestli mě tedy osvobodíte z tohoto, jestli to nemusím dělat, takže konec tady těchto bodů. Děkuji, pane Štětino a paní Beňová. A teď tedy můžeme přistoupit k hlasování. Takže jenom minutku, nebo eh, šest minutek eh, do 18.25, než přistoupíme k hlasování. Eh, slyším nesouhlas. Chcete hlasovat teď, než přijdou všichni ostatní? Kolegové, myslím, že bychom neměli počkat na 18.25. Přece nechcete upřít kolegům právo hlasovat, tomu nevěřím. Mohli bychom hlasovat teď, ale někteří kolegové ještě docházejí, eh, vědí, že hlasování má začít 18.25, takže si dáme kratičkou přestávku a přesně 18.25 budeme hlasovat. Takže prosím, připravte si elektronické hlasovací kartičky. Děkuji. Colleagues, we're just waiting for the rapporteur. As soon, as soon as the rapporteur arrives, we will vote. Kolegové, čekáme pouze na zpravodaje, jakmile přijdou, budeme hlasovat. Okay, colleagues, we proceed to the vote on the draft council Budeme hlasovat o návrhu rozhodnutí Rady o e, vstoupení v platnost určitých e, ustanovení šengenských aký, co se týče Bulharska a Rumunska. Spravodajem je pan Dias Demera. Chcete něco říct ještě před hlasováním, pane zpravodaji? Nechcete. Dobře, takže hned přistoupíme k hlasování. Elektronicky bude to jednotné hlasování. Jakmile i pan Tomáš Zdechovský si vloží hlasovací kartičku a pan López Aguilar také založí tedy hlasovací kartičku. Prosím, pospěšte si, zahajuji hlasování. Hlasujeme stále ještě. EPP má jeden hlas navíc. Prosím, jeden poslanec za EPP, vytáhněte kartičku, teď je to v pořádku, končím hlasování. Návrh schválen, 36 pro, 3 proti, nikdo se nezdržel. Hlas, e, blahopřeji panu Diazi Demerovi a to je konec hlasování, kolegové. Děkuji. Thank you. Colleagues, uh, if you could leave quietly, please. Kolegové, prosím, odcházejte. Odcházejte. Potichu, my tady ještě budeme mít setkání na téma Europol. Děkuji.